So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen. Milé kolegyně a milí kolegové, dámy a pánové, já vás srdečně vítám na první schůzi našeho výboru v novém roce 2011. Přeji přem zdravý rok a také úspěšný rok. Abychom měli úspěch v naší činnosti a přeji vám také nebo spíše nám úspěch v práci našeho výboru a pravděpodobně Myslím, že my budeme moci být jistí tím, že budeme mít opět na pořadu jednání rozmanitou paletu témat. Na pořadu jednání našeho výboru Envy. Takže hned začneme, protože dnes máme na pořadu jednání velice mnoho témat. Sekretariát mě upozornil již na to, že dnes odpoledne nebude nikdo moci hovořit déle než dvě minuty, abychom to dokázali opravdu všechno probrat, protože zítra máme na programu ještě mnoho hlasování, takže je důležité, abychom opravdu většinu těch věcí projednali dnes. Všechny zdravím a jak jsem již říkal, přeji nám všem mnoho úspěchů, přeji nám dobrou spolupráci tak abychom mohli pokročit ve všech tématech, kterými se budeme zabývat. Začínám tedy s pořadem jednání, máme tam malou změnu. Jistě jste si všichni přečetli ve zprávách, že systém eh, pro obchodování s emisemi se stal cílem útoku hackerů, tedy zločinců. A my jsme tedy chtěli, aby nás o tom komise informovala a generální ředitel generální ředitelství pro ochranu klimatu je zde se svými spolupracovníky a v rámci bodu 3, tedy promiňte, dvě sdělení předsedy, budeme mít krátkou rozpravu s panem generálním ředitelem. Jinak pořad jednání zůstává tak, jak byl navržen a mohu, mohu tedy konstatovat, že tak to bude bod dvě, sdělení předsedy. Do, eh, k nám eh, přijdou tento týden dvě návštěvy. Jednak návštěva ze švédského parlamentu s výboru pro životní prostředí a zemědělství. To bude dnes odpoledne a potom to bude skupina návštěvníků z Afriky. Bude to um, skupina návštěvníků z centrálně a z Afriky. A je to skupina, kterou zajímá, o čem hovoříme a jakým způsobem. A další věc, systém obchodování s emisemi, klíčová věc naší strategie pro ochranu klimatu, se znovu stal cílem útoků. Ukazuje se, že tento systém není dostatečně bezpečný, že tam jsou velké nedostatky komise zastavila obchodování s emisemi. Původně se říkalo, že do středy tohoto týdne. My bychom tedy rádi věděli, jak to aktuálně vypadá, čemu komise přistoupila, tak aby odstranila tyto nedostatky a aby se ne, aby nedošlo k tomu, že bude otřesena důvěra v tento systém. Já bych rád nyní předal slovo panu generálnímu řediteli, aby nás informoval o tom, co právě probíhá. Děkuji. Děkuji vám, přeji vám všem dobré odpoledne. Já bych vás chtěl seznámit s fakty, jaká je dnešní situace, jaké akce, jaká opatření byla udělána v minulém týdnu a jaké další eh, kroky předpokládáme. Za prvé fakta skutečnosti. Dnes máme směrnici o EU ETS a obchodování s ETS začalo v roce 2005 a velice důležité bylo, že tady byla rozdělena eh, zodpovědnost mezi komisí a členskými státy. To znamená, že členské státy musí dělat veškerá opatření, aby zabezpečila bezpečnost svých rejstříků. Máme 27 členských států, máme 27 rejstříků. A i když členské státy dělají vlastní bezpečnostní opatření, pak celkový systém visí na nejslabším článku eh, v jednom z členských států. A to je to, co jsme zažili. My jsme viděli útoky v České republice, Rakousku a v Řecku. A také víme, že i ostatní rejstříky jsou zranitelné rozsah škody zatím není jasný. Některé národní rejstříky zatím ještě neřekly, kolika povolenek se tento útok týkal, ale my o hodno, my se domníváme, že to bylo asi 2 miliony povolenek, které byly vyvoleny z účtu. Vzhled Vzhledem k této situaci musíme nyní udělat eh, okamžitá preventivní opatření a proto má nyní komise také možnost zastavit obchodování, jestliže dojde k porušení bezpečnosti celého systému. Takže jaké akce, jaká opatření jsme udělali? Ve středu v 7 hodin minulý týden komise zastavila transakce mimo alokování e, povolenek a zastavili jsme obchodování do 26. ledna 7 e, hodin, což je tuto středu. My jsme o tomto také diskutovali oficiálně s členskými státy a byli jsme v našem kroku jednomyslně podpořeni. A nyní se snažíme situaci spravit a napravit. Chci jasně říci, že pozastavení se týká pouze okamžitého, tedy spot marketu, eh, trhu a to je méně než jedna pětina trhu, protože většina obchodování se odehrává ve futurech a tyto dotčeny nebyly. To znamená, když se máte internet banking, online banking jako individuální osoba, tak my jsme zastavili transakce mezi jednotlivými účty, ale banka nadále existuje a jestliže to budete potřebovat, tak můžete si nadále brát půjčky a dělat příslušná opatření. Minulý pátek výbor pro klimatické změny souhlasil s požadavkem komise, že minimální kritéria musí být stanovena jako podmínku pro znovu zahájení obchodování. A tato minimální kritéria jsou založena na to, že, náro, že bude také doloženo, že národní rejstříky jsou dostatečně ochráněny. A další kroky, které hodláme udělat dnes a zítra, komise bude diskutovat s členskými státy o minimálních kritériích, za jakých budeme moci znovu zahájit veškeré obchodování v momentě, kdy příslušný rejstřík tato minimální kritéria splní, pak bude moci rejstřík zase obchodovat. To znamená, že my očekáváme postupný návrat k normální činnosti. Z našich dosavadní akcí víme, že některé členské státy mají již vysokou úroveň bezpečnosti a my očekáváme, že rychle budou opět propojeny s ostatními rejstříky, které také pak budou již muset být dostatečně bezpečné z hlediska eh, budoucnosti od roku 2011 bude jeden centralizovaný rejstřík, který bude provozován komisí, 27 národních rejstříků potom zmizí a to bude od roku 2012. Dodatečná bezpečnostní Eh, opatření, jako například identifikace při internetingovém bankingu, se již předpokládají, že budou v platnosti od roku 2012. Komise společně s členskými státy pracuje na novém návrhu eh, nařízení o rejstřících, kde také budou přesně definovány požadavky pro bezpečnost rejstříku. Pane předsedo, to, to je můj příspěvek. Nyní bylo obchadování pozastaveno, protože máme takovou situaci, že eh, národní rejstříky eh, zmizí v roce 2012, avšak v současné době potřebujeme, aby veškeré transakce byly maximálně bezpečné mezi nás těmito rejstříky. Děkuji vám, pane generální tajemníku za tuto informaci, generální řediteli za tuto informaci, ale není to poprvé, kdy došlo k útoku na systém. Myslím, že asi před rokem tam také došlo k podobnému podvodu. Eh, divíme se, že členské státy již nevyvodily příslušná opatření a nezabezpečily systém. Jak jaká jsou jaká jsou slabá místa, jaká jsou minimální kritéria pro stoprocentní bezpečnost systému. Eh, v některých státech to přece funguje. Podle příkladu nejlepší praxe bychom počítali s tím, že to členské státy všechny budou dělat podobně. Ale zřejmě tomu tak není. A nyní Karl Heinz Florence. Děkuji. Myslím si, že pan předseda již důležitou otázku položil. A já chci říci, že u tohoto problému, nebo tento problém ve mně vyvolává jistý strach, protože Samozřejmě já zde nejsem nějaký eh, specialista na počítače, ale když si představím, že malé a středně velké podniky si musí kupovat povolenky opravdu z peněz, eh, které jim zrovna nepřebývají a oni ty povolenky pak nejsou správným způsobem zpravovány, tak musím říci, že je velice obtížné v takovém případě obhajovat ve volebním obvodě evropská rozhodnutí. A já jsem opravdu tento problém měl minulý týden v mém obvodě. A chtěl bych se zeptat, jak kooperativní jsou členské země v těchto oblastech. Dobře víme například v otázkách odpadu, že pokud eh, se dojde k tomu, že se odhalí nějaké nelegální zacházení s odpady, tak členské státy nejsou zrovna kooperativní, když jde o tom odhalovat ty problémy. Takže se chci zeptat, eh, spolupracují členské země opravdu, anebo jsou pouze přívětivé, tak aby vlastně komise to co nejrychleji vyřídila a eh, odjela zpět. Eh, takže já opravdu si myslím, že je to důležitá věc, protože lidé, někteří lidé čekají na to, že systém ETS skolabuje. To je pravda, říká pan předseda, to by se mnohým lidem líbilo. A slovo má Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve Počítáme s tím, že je to kriminální činnost. Máme nějakou představu o tom, kdo je za to zodpovědný, kdo provádí vyšetřování a jakým způsobem budou tyto útoky postihnuty. Za druhé, pan Nebekar říkal, že přerušení bude trvat do středy, do 26. ledna. Teď je důležité se ujistit, že se systém skutečně dobře chrání, než bude znovu obchodování zaháněno. Jak to bude vypadat pro podniky, kterých se to týká, když zůstane trh uzavřen po delší dobu? Jakým způsobem se na to bude reagovat? A když některé z těch rejstříků budou muset eh, zůstat uzavřené až do konce, jak to bude vypadat, nevím, jestli je možno vylepšit rejstřík tak, že si koupíte nějaký software, nebo zda je to mnohem složitější. Když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, pokud jde o vytvoření centrálního rejstříku od roku 2012, tak by mě zajímalo, zda komise uvažovala o tom, zda to bude zpravovat nějaký nezávislý orgán, anebo zda by to mělo zůstat pod kontrolou politických činitelů v komisi. Děkuji. Děkuji a má slovo Matias. Děkuji, děkuji za příspěvek komise. Toto je klasický případ toho, co mu o čem v podstatě hovoříme, když hovoříme o digitální agentě. A proto by mě zajímalo, eh, do jaké míry eh, se v komisi existuje jakási harmonizace těch věcí s Heli Cruz, která um, má na starosti digitální agendu, tam má být předloženo celkově 33 návrhů e, legislativy, což je obrovská věc. A já chci říci, a kolega Karl-Heinz Florenc o tom právě hovořil, jde přeci o to, aby nebyla otřesena důvěra podniků v takovýto systém. A proto by mě zajímalo, do jaké míry v komisi, dobře vím, že na tom v komisi pracuje mnoho lidí, eh, do jaké míry tedy komise koordinuje svůj postup v této oblasti a samozřejmě Jde o to, aby se přiklačilo k preventivním opatřením v tom smyslu, aby k takovýmto věcem již nedocházelo. Je důležité, aby veřejnost opravdu věděla, že jsme se tím značně zabývali, aby nedošlo ke ztrátě důvěry. Děkuji, slovo má Richard Seber. Dvě krátké otázky. Pan generální ředitel mm, Mohl byste nám říct, jak velká je ta škoda, ke které došlo? A druhá věc, systému safe Cuts. jsou, jsou v tom systému nějaká zabezpečení proti příliš velké volatilitě, aby tam nedokázalo k extrémnímu kolísání? Jsou tam určité opatření, jako například na burzách, které tomu zabraňují? Das, ich, waren die Fragen zu dem. Takže to byly otázky k tomuto tématu a nyní má slovo pan generální ředitel. Prosím. Děkuji a děkuji vám také za otázky. Ze všeho nejdříve bych rád řekl, že když se podíváme na uplynulé dva, tři roky, tak ano, došlo k nehodám a k drobnějším nehodám, ale měli různorodou povahu. Měli jsme problém s DPH. To je věc, kterou najdete třeba u mobilních telefonů nebo u cigaret a nesouvisí to přímo tedy s tímto systémem. V uplynulých eh, dnech jsme ale pozorovali útoky hackerů. A proto jsme okamžitě přistoupili k tomu kroku, že jsme přerušili operace, abychom omezili dosah škod. Některé členské státy byly postiženy těmito omezenými nehodami. Například v Německu v roce 2010 eh, byl takový menší útok a v těchto členských státech to vedlo k tomu, že se posílila bezpečnostní opatření. Některé státy už to tedy udělali a my jsme toho názoru, že více než polovina členských států už udělala svou práci. Pokud jde o tu druhou polovinu členských států, tak komise neustále na všech schůzkách výboru pro klimatické změny opakovala, že si na to musíme dát pozor, že členské státy si na to musí dát pozor, protože nemůžeme vyloučit, že organizovaný zločin se zaměří na ETS a to se právě stalo minulý týden. V uplynulých letech docházelo k ojedinělým útokům a teď najednou stal systematičtější pokus zaútočit na tento systém a to se projevilo právě minulý týden. Členské státy musí vyhodnotit, jaká je situace, jak to vypadá v jejich rejstřících, ale především, jaká je ta bezpečnostní část těchto rejstříků. A o tom diskutovali i naši kolegové z oblasti informatiky. Díváme se především eh, na to, jakým způsobem bychom eh, v IT oddělení komise a v bezpečnostním oddělení komise přijali opatření, která bychom mohli uplatnit. Nicméně musím zopakovat, že ta aktivita hackerů je velmi různorodá, hackeři jsou velmi nápadití a že zde opravdu máme co dočinění s organizovaným zločinem. Kde probíhá vyšetřování? Vyšetřování probíhá především na národní úrovni, protože 27 rejstříků je zpravováno národní legislativou členských států. Dochází ale k přesunu z jednoho státu do druhého a máme kontakty nejen s národními subjekty, které řídí obchodování s uhlíkem, ale také se subjekty, které spravují finanční mechanismy a s finančními institucemi, protože ETS je v podstatě takovým finančním trhem a my jsme si vědomi toho, že i Europol byl zapojen do tohoto vyšetřování. Vyšetřování zatím ještě nebylo dokončeno, dále probíhá. A další otázka, která zde zazněla, jaké jsou dopady na účastníky obchodu, pokud nedojde ke znovu otevření trhu ve všech 27 členských státech ve středu. Abych byl upřímný, já nemyslím, že ve středu bude všech 27 rejstříků dostatečně připraveno na to, aby mohlo být znovu zahájeno obchodování. Takže teď to kontrolujeme v jednotlivých členských státech, díváme se na to, jaká bezpečnostní opatření přijali a zatím ještě nevíme, kolik rejstříků bude připraveno do středečního večera, ale nemyslím si, že to bude více než polovina členských států, maximálně polovina. Ale my se na to podíváme opravdu velmi konzervativně. Pokud členské státy nedokáží, že bezpečnost je na patřičné úrovni, tak nepropojíme rejstříky členských států, znovu je tedy nezapojíme, protože chceme chránit finanční integritu tohoto trhu. A je zde ještě taková postranní poznámka. Nemáme žádný důkaz o tom, že by byla ohrožena environmentální integrita tohoto systému. Je ohrožena jeho finanční integrita. Teď se připravujeme na ten centrální rejstřík. Bude možné požádat, aby tuto práci provedl nezávislý subjekt, zatím jsme ještě nepřijali rozhodnutí v tomto bodě, ale je to jedna z možností, kterou zvažujeme. Také zde byla položena otázka, která se týkala volatility cen a jakým způsobem k tomu přistupujeme. Volatilita cen byla velmi omezená. Musím říci, že cena uhlíku byla v podstatě stabilní mezi 14 a 16 euro za tunu, takže podle mě problém v tomto netkví, ale samozřejmě, jak jsme říkali, ztráty dosahují asi dvou milionů povolenek a tím se může navýšit ta cena těch 14-15 euro podle toho, k jakým ztrátám došlo a my přijímáme veškerá možná opatření a vyzýváme všechny členské státy k tomu, aby řešili nejen ty slabiny, ale aby také se snažili kompenzovat ztráty, které utrpěli ekonomičtí činitelé, ekonomičtí aktéři. Vzhledem k tomu, že se jedná i o malé subjekty, tak je velmi důležité zajistit bezpečnost systému a my zahájíme mnohem ostřejší diskusy s členskými státy v porovnání s tím, co jsme viděli v minulosti. Takže to byly odpovědi na otázky a komentáře poslanců. Děkuji. Nachfrage Chris Davis. Ještě Chris Davis, dodatečná otázka. A mě by zajímaly také dopady dopady na ty, kteří si povolenky kupují, protože většina podniků může se pokrýt, eh, do, může si obstarat dostatek povolenek. A potom také se tady hovořilo o centrálním rejstříku, který by měl mít snad, doufejme, dostatek prostředků, jak se bránit pro takovýmto útokům. Centrální rejstřík, který se nyní buduje, bude možná také spravován nezávislou institucí. My se nyní zabýváme celou toto strukturou, ale mohu vás ubezpečit, že ale eh, musíme, budeme mít tedy tento orgán, ale slabiny se nalézají především v tom, že každý rejstřík je, e, má různou úroveň bezpečnosti a největší nebezpečí pro celý systém je to, že vždy se hakeři soustředí na nejslabší článek. A pokud se týče kompenzace těchto ztrát, tak toto velice závisí na národní legislativě. To tedy souvisí vždy s legálním statutem povolenky. Mně bylo řečeno, že rekuperace, kompenzace ztrát je v některých zemích možná, v jiných zemích to bude složitější. A pokud, dokud nebudeme mít harmonizovanou legislativu pro EU povolenku, tak toto nebudeme moci také jednotně řešit. My však s kolegy z DG Trh diskutujeme o přípravě balíčku pro trh. ETS a také diskutujeme o tom, do jaké míry dokážeme ETS integrovat do MIFID a MEDS. Já diskutujeme o tom, jak toto můžeme co nejvíce e, začlenit, tak aby toto bylo legislativně pokryto a také bylo to pokryto e, jednotně ve všech členských státech. A doufám, že tato legislativa bude brzy schválena. Já si myslím, že veškeré ty případy ukazují, jak smysluplný je evropský centrální systém na místo 27 různých státních, vnitrostátních systémů protože to byla jakási pozvánka pro zločince, aby hledali slabá místa. Já doufám, že počítačoví experti, kteří mám radí, jsou dostatečně dobří, tak aby opravdu dokázali konkurovat těm hackerům, protože jinak by došlo k obrovskému ztrátu důvěry nejenom v Evropě, ale celosvětově, pokud by systém ETS Evropské unii nefungoval. To by byla obrovská rána a jak zde padlo, mnozí bohužel eh, vlastně doufají v to, <laughs> že to fungovat nebude. Takže to by byla naše krátká rozprava o tomto tématu. Já doufám, že ještě mezi námi zůstaneme, protože pak zde bude ta rozprava o těch 20, respektive 30 procentech, o kterých ještě budeme hovořit. Nyní bychom se dostávali k bodu 3, schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech 27. 27. září, 4. 5. října, 27. 28. října a 9. listopadu. Jsou tedy tímto schváleny a dostáváme se k, bodu, k bodům 4 až 9, což je udělení absolutoria za rok 2009. Paní eh, zpravodajka, která toto vše zná, je Juta Hauk a ta nám přesně řekne, co máme udělat. Děkuji. Děkuji. My jakožto výbor Envy předkládáme stanovisko. My tedy nejsme ti, kdo dělají, rozhodují o tom samotném absolutoriu. My vypracováváme stanovisko pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Výbor pro rozpočtovou kontrolu může naše stanovisko zohlednit ve svých úvahách, a nebo tomu budeme nebo to budeme se, se snažit také trochu protlačit, protože ne, oni nemusí to zohlednit. Já, abych vám dala určitý přehled, chci říci, že Mm, rozpočtové položky, za které my jakožto Envy odpovídáme, se týkají věcí, které se týkají ekologie, bezpečnosti potravin a veřejnému zdraví. Když se podíváme na ten celek, tak můžeme říci, že to jsou míry plnění, které jsou značně uspokojivé a to, jak se týká, je jednak to, co se týká závazků, to je tedy, co, co komise nasmlouvá se smluvními partnery v členských státech. Ty jsou lepší, to plnění je lepší v roce 2009 než bylo eh, plnění závazku míry plnění závazku v roce 2008. Eh, tam máme všude nárůsty v oblasti životního prostředí, to byly 2% na v oblasti veřejného zdraví máme téměř 100%, 100% není možné, to, to, to by byla chyba ve výpočtech. A co se týče bezpečnosti potravin, tak se máme 98%. To se týče závazku. Co se týče plateb je situace také velice dobrá, tedy v oblastech eh, ekologie a zdraví. Tam máme téměř 100% v oblasti životního prostředí a 99,2% v oblasti zdraví. Co se týče bezpečnosti potravin, tak tam máme pouze 82% v oblasti plateb. Tedy pouze 82% bylo vyčerpáno skutečně. Takže bychom se měli podívat, eh, jaká je příčina tohoto stavu. A zde vidíme, že v oblasti bezpečnosti potravin dochází často k tomu, že závazky na základě odhadu členských států jsou tedy stanoveny, tedy s členskými státy se komise dohodne na určitých konkrétních částkách a potom členské státy musí dodávat eh, vlastně e, skutečné výpočty a faktory a tam to vypadá tak, že vlastně členské státy vždy mají představu, že potřebují více peněz, než skutečně potřebují. A proto zde máme těch 82% u těch skutečných plateb. Proto mohu pouze vyzvat eh, členské státy k tomu, aby vypracovávali přesnější odhady svých potřeb. Ať se to již týká prasečí chřipky, nebo viru H1N1, a těch dalších věcí, které se právě týkají bezpečnosti potravin a krmiv. Zde tedy potřebujeme přesnější údaje, lepší čísla od členských států, proto nemůžeme říci, že za to ručí komise, že je to její vinou. Ona prostě ustanovila ty závazky, jak je ustanovila, ale nebylo to vyčerpáno. ta situace není až tak strašná, ale je třeba eh, zatlačit na členské státy a tak trochu jim promluvit do svědomí. Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že jedna věc eh, probíhá opravdu skvěle a to je náš eh, ekologický program LIFE. A zde je třeba opravdu vyslovit komisi chválu, protože zde máme míru plnění ve výši 99,35%, tedy téměř 100% plnění. Mohli bychom říct, že to není nic zvláštního v takovémto případě, ale, ale jistě si vzpomínáte na to, že na rozpočtový rok 2009 jsme vyčlenili eh, na tuto rozpočtovou položku o 29 milionů eur více, než komise ve svém přezvědě návrhu rozpočtu požadovala. Takže zcela nečekaně měla komise v ruce o 29 milionů více, které mohla utratit. A ona opravdu eh, dokázala to, že se tyto prostředky dostaly do konkrétních závazků. Měli jsme v roce 2009 v rámci programu eh, Live 290, 210 projektů, pak jsme měli 84 projektů v další oblasti a myslím si, že toto je opravdu velice dobrá věc, je to chválihodné a já doufám, že i v roce 2010 budeme moci dosáhnout eh, míry 99,35%. Musím říct si, že tedy já navrhuji, abychom udělali absolutorium komisi za její eh, plnění rozpočtu. Co se týká agentur, teď tedy přeskočím k agenturám je to tedy Evropská agentura pro chemické přískavky, pro bezpečnost potravin, pak je to agentura ECDC v Helsinkách, EMEA v Londýně. Pro všechny tyto agentury rovněž navrhuji udělit absolutorium. Informace, které máme k dispozici, tedy zprávy účetního dvora a poznámky účetního dvora, a také odpovědi jednotlivých agentur na tyto zprávy. Veškeré informace nás vedou k závěru, že bychom absolutorium udělit měli. Měli bychom tedy udělit absolutorium jednotlivým ředitelům a ředitelkám. U všech agentur, kromě EFSI, je třeba dodat, že že v roce 2010 a v roce 2011 by měli lépe zhrňovat zásadu ročního rozpočtu, protože zde došlo eh, k příliš velkému přenosu prostředků z roku 2009 na rok 2010. Účetní dvůr to rovněž poznamenal. A samozřejmě každá agentura měla jiný důvod pro to, proč ty peníze nepotřebovala v tom rozpočtovém roce, pro který to bylo plánováno, například u agentury pro životě prostředí tam bylo ten důvod ten, že tam vznikal jistý nový program a nebylo možné to dát všechno do závazku. To nový strategický program u eh, agentury ECHA to bylo tak, že projekty, které sloužily přípravě pro konc, konec um, registrační povinnosti, byly sice zahájeny, byly vyspsány, ale nebyly ještě všechny zadány. K tomu zadání došlo až na začátku roku 2010. U agendy, k agentury ECDC, tam je to velmi závažné, tam je to 42% prostředků zapsaný v hlavě dvě, to jsou budovy a zpráva, a 63% hlavy 3. Toto vše nebylo vyčerpáno a přeneslo se to na další rok. Co se týče hlavy 2, což jsou ty budovy, tam eh, mezi tím víme, že ECDC jež nechce renovovat budovu, ve které momentálně sídlí a místo toho se chce přesunout do nové budovy, protože podmínky, eh, v rámci kterých eh, mělo být budova zrenovována, a tak, jak to bylo dohodnuto v nájemní smlouvě, nebyly dobré, a proto ředitel řekl, takto dále ne, musíme se snažit nalézt novou budovu. Proto samozřejmě nebyly čerpány prostředky pro uh, renovaci. A co se týče agentury EMEA v Londýně, tak tam je to 38 hlavy dvě, které nebyly vyčerpány a byly tedy přeneseny na další rok. Tam jde o to, že eh, tam docházelo k ukončování ročních smluv pro zařízení, začínaly další roční smlouvy a došlo k tomu, že do konce roku 2009 ještě nebylo vše dodáno z těchto smluv a proto to nebylo mohlo být zaplaceno, proto se to tedy přeložilo na rok 2009. Já bych to zde zkrátila, toto vše není zážný důvod pro to, abychom řekli, že absolutorium udělit nechceme. Všechny agentury provedli práci, pro kterou byly zřízeny a celkově chci říci, že dobře. A musím říci, že nejlepší agentura byla Evropská agentura pro životní prostředí. Možná také právě proto, proto právě, že právě tato agentura nás zásobuje vždy dobrými informacemi. A jedna věc, kterou bychom jim mohli vytknout, je to, že komunikace není dostatečná. Bylo by tedy třeba zlepšit komunikaci, a to nejenom tu mezi institucionální, ale rovněž komunikaci s veřejností. Agentury jsou součástí evropské zprávy. A jsou to právě ty části, které sídlí mimo Brusel, mimo Strasburg a mimo Luxemburg. To tedy znamená, že pokud tyto agentury někde komunikují, tak jsou také něco jako takovými jako takový vyslanci Evropské unie. A zde si myslím, že by se měly na tomto poli vylepšit. Tak, aby eh, mohly být eh, lepším způsobem vnímány veřejnosti členských států. A ještě jedna věc, týká se to EFSI, řekl to také roz, eh, účetní dvůr, že je skvělé, že EFSA nyní má různé rozpočty pro podporu vědy a pro granty, které přichází z evropského rozpočtu. A ještě další malá informace. Já dobře vím, že výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, si pozval nejméně dvě agentury a jedna z nich je právě jedna z těch pěti, eh, za které odpovídáme. A pozvali si je proto, protože eh, tomuto výboru připadalo, že nesrovnalosti jsou příliš vysoké. Takže podle výboru pro rozpočtovou kontrolu se to týká EMEI. Odkud čerpají své informace? Své informace černují z interní auditní zprávy komise, kterou my ovšem k dispozici nemáme. Ani já, jakožto zpravodajka pro stanovisko, tyto informace nemám. Já se do toho ani do toho nesmím ani nahlédnout. Takže to, to jsou určité věci, není to ani to, do čeho můžu vlastně, nejsou, není to ani mezi těmi dokumenty, do kterých já můžu nahlížet, mezi dokumenty výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže chci říct, že my v tomto roce zámíme tedy na zpravodaje v tom smyslu, že on nám poskytne správné informace z, tohoto vnitřní, z této vnitřní zprávy o auditu. Já si myslím, že my jakožto celý výbor bychom se měli dohodnout na jedné iniciativě, totiž, že bychom měli požadovat, abychom do toho směli alespoň nahlédnout, pokud nám to tedy není dáno k dispozici. Děkuji. Ještě jsem na jednu věc zapomněla když zde vidím Heinze Florence. Chci říci ještě toto. Vše, co šlo do nevládních organizací v roce 2009, tak veškeré tyto věci najdeme na serveru DGNV eh, v rámci rubriky financování. Nejenom to, co tam opravdu šlo, ale rovněž je tam popsána konkrétní činnost nevládních organizací, které získali že finanční prostředky. A je to možné už od roku 1997. Děkuji. To byla důležitá dotačná informace Karla Heinzovi Frollencerovi. My jsme to vzali za domy. Já velice děkuji Jutě Hauk. Hluta pozměňovací návrhy 2. 12 hodin a hlasovat o tom budeme v březnu. Ale ještě se někdo hlásí o slovo, je to Tomas Ulmer, prosím. Pane předsedo, děkuji vám. Já také mohu říci, že souhlasíme s tímto absolutoriem. Je tomu tak, že agentury žijí z části ve svém vlastním mikrokosmu daleko od Bruselu a proto je těžké je ve všech detailech kontrolovat E, bylo by velice dobré, kdybychom se mohli seznámit s tím interním auditem. Vlastně to považuji za samozřejmé, protože my jako parlament jsme dostatečně transparentní a proto očekáváme toto i od komise EK má ještě potíže. Tady bylo vytvořeno 104 nových míst, u EFSI to běží víceméně dobře, u ECDC je samozřejmé, když se budou stěhovat, takže 50% peněz nebylo včas vydáno, ještě 5 milionů zůstalo ještě z běžné veřejného rozpočtu a to tam uvedeno není. EMA a FA jsou vedeny, zpravovány velice dobře. U EMI jsem našel početní chybu a tam byla také nedostatečná dokumentace o 30 milionech euro eh, u informačních technologií. A celkově můžeme říci, že celkové rozpočty jsou velice dobré a pozitivní a děkuji vám. Danke. Děkuji. Kdo by se ještě nyní chtěl vyjádřit k rozpočtům k absolutoriu, tak není tomu tak, takže jak jsem řekl, 11. února 12 hodin do této doby lze předkládat pozměňovací návrhy ke zprávám paní Juty Hau. Děkuji ti, Juto, za tuto práci, kterou stále vykonáváš pro náš výbor, protože to, toho opravdu se člověk musí vpravit a musí se v tom vyznat, aby k něčemu dospěl. To byly tedy body 4 až 10 a nyní se dostáváme k bodu 4 no, až 9, nyní se u bodu 10. To je zpráva o účasti delegace EP na jednáních o změně klimatu v Cancunu. Zpráva je na stole, všichni jste se s ní seznámili zajisté. My jsme ve Štrasburku již vedli příslušnou diskusi. Já bych chtěl ještě poděkovat jednou našemu sekretariátu, protože sekretariát byl skvělý a zorganizovali nám skvělý týden a fungovalo to skvěle, stejně jako v Kodani. Měli jsme rozsáhlý, obsáhlý program a sešli jsme se s kolegy z národních parlamentů z Brazílie, Japonska, Jižní Afriky, také s UNEP, s UNDP, s organizacemi OSN, se Světovou bankou, také jsme se sešli s nevládními organizacemi. Já si myslím, že Briefingy komise a rady byly také v pořádku. Na závěr jsme měli jisté časové problémy, to člověk také musí akceptovat, když běží konečná jednání, tak je jasné, že předsednictví nemůže pak jednat s námi, ale musí vést jednání. Já to říkám také proto, protože na konferenci eh, předsedu výboru si některé výbory stěžují na to, jak eh, se zachází s výbory EP eh, e na různých mezinárodních konferencích a já si nemohu na nic stěžovat. Všude to bylo v pořádku. A nyní je tady otázka budoucí práce. Jak budeme pracovat směrem ke COP17 v prosinci? O tom se budeme bavit ještě dnes odpoledne v souvislosti se zprávou 20 nebo 30 ta tvrdá eh, sousta teprve ještě přijdou tedy zdali toto bude také závazné, toto je nadále obce a to je následné období po Kyoto a to, co je s tím spojeno a také ještě ambicioznější snížení klimatických plynů. To, co máme v současné době na stole, to je nedostatečné tady se nalézáme v oblasti 3 až 3,5 stupňů Celsia a v Cancunu se dospělo k velkému výsledku a sice, že společenství se domluvilo na cíli dvou stupňů. Bylo nás 26 poslanců, 15 v oficiální delegaci a po tvrdých jednáních tak také se zúčastnili konference další kolegové. V Kodani jich bylo 72, takže tentokrát kolegů v Mexiku bylo méně. Ani v Kodani, ani v Cancunu jsem toto nepovažoval za nějaký problém. Všechno to dobře klapalo. Naše setkání byla úspěšná a uvidíme, jak se budeme připravovat na další klimatickou konferenci. Daniel Hansen. Tak, formand. Jeg vil også godt sige... Øh, Děkuji, pane já bych chtěl také velice srdečně poděkovat eh, pracovníkům sekretariátu, kteří byli v Cancúnu. Program byl opravdu vynikající. Myslím si, že se nám podařilo nalézt dobrou rovnováhu. Na jedné straně jsme využili příležitosti a setkali jsme se s velice zajímavými aktéry, kteří a to je skvělá věc, se tam opravdu všichni sejdou. Máme tam nevládní organizace, OSN, politiky. To je ta jedna věc. To byly opravdu velice dobré schůzky, eh, ke kterým došlo. Výborná setkání. A další věc, eh, to je také pozitivní, že my, jakožto parlament, jsme opravdu mohli jakýmsi způsobem využít našeho vlivu. Byly tam samozřejmě i delegace z národních parlamentů. V rámci klimatického balíčku máme velice detailní legislativu a myslím si, že se za to můžeme pochválit a e, jsme také schopni velice dobré spolupráce s ostatními zeměmi, pokud jde o vývoj legislativy. Například jim můžeme vysvětlit, jak funguje náš systém ETS. My jsme se samozřejmě i poučili ostatních aktérů je třeba vyslovit chválu i na adresu komise a rady za informace a za briefingy. Já jsem se účastnil již několika eh, konferencí COP a nikdy to nefungovalo tak výborně jako tentokrát. Paní komisařka Hedegardová nám poskytovala dobré informace, velice obšírné informace a to bylo velmi pozitivní. Je třeba se zasadit ještě o jednu věc. Podle mého názoru je nedostačující, že předseda delegace Evropského parlamentu se nemohl účastnit eh, schůzi, kde šlo o koordinaci v rámci EU. Máme tam statut pozorovatele, což je dobré, ale ten by měl vést k tomu, že alespoň předseda naší delegace by se měl smět účastnit těch schůzek, kde se například jedná o strategii pro vyjednávání. Mnozí jsou toho názoru, že to byla součást rámové do, rámcové dohody. Teď to byl také jeden z důvodů, proč jsme podpořili Baroza. E, řekli jsme, že jsme tedy povinni dávat souhlas k mezinárodním dohodám, což ovšem musí znamenat, že budeme součástí vyjednávacího procesu těchto dohod. A já chci říci, že opravdu nevím, proč má komise problém v tom, že bychom se účastnili těchto schůzek, když již máme statut pozorovatele. Co se týče konkrétního plánování pro Jižní Afriku, tak si myslím, že bychom neměli hovořit pouze o obsahu, o substanci, protože dobře víme, co parlament chce. Nyní bychom se měli zaměřit na interní problematiku, totiž jak vypadá pozice parlamentu vůči ostatním institucím. A já si myslím, že je zde jistá naděje, protože paní komisařka Hedegardová byla velice otevřená a proto si myslím, že můžeme doufat v to, že bude i v této oblasti otevřená. Děkuji a nyní má slovo Karl-Heinz Florenz. Ano, já nechci hovořit o jednotlivých obsahových tématech, o těch už jsme diskutovali ve Štrasburku. Já chci navázat na to, co řekl pan předseda o ekip Ano, také složení delegace bylo velice dobré mezi poslanci. Jsme hovořili eh, stejným hlasem, takže když to budete zvládat, pane předsedo, stejným způsobem do budoucna, tak vám k tomu blahopřeji a eh, děkuji vám za vaši chválu. Já to předám dál našim kolegům, kteří to opravdu skvěle zorganizovali, opravdu si vedli skvěle. Nyní kryta na Zinc. Děkuji, pane předsedo. Opravdu to byla velice úspěšná delegace. Bylo to také úspěšná konference ve srovnání s tím, čeho jsme se obávali a co jsme očekávali. Byla tady jedna věc, o které se chci zmínit. My bychom chtěli, abychom mohli jednat co nejdéle, protože bohužel málo z nás mohlo zůstat celou dobu, protože si myslím, že je opravdu rozhodující, abychom mohli zůstat do konce konference, podílet se na finálních jednáních. A pak je tady ještě jedna věc, kterou chci zmínit. Byla tady jedna velice složitá diskuse, protože Bolivie eh, řekla, odmítla závěrečný text a rozhodnutí se udělalo bez Bolívie. To znamená, že rozhodnutí se udělalo hrdinsky, všichni ho podpořili, ale přitom eh, bylo porušeno pravidlo, které do posud platilo, že rozhodnutí musí podpořit všichni. To znamená, že Musíme na toto myslet v budoucnosti, mohlo by to jinak způsobit problémy. Já jinak eh, souhlasím s celým průběhem akce. Děkuji. Thank you, Kriton. I would say the eh, Mexican... Děkuji. Mexické předsednictví byl, tak říkajíc, si vykládalo pravidla OSN a neporušovalo je. A podle mého názoru to bylo správné, takže jsme schválili Cancunskou dohodu a já také blahopřeji Mexiku k tomu, jak to zvládlo a možná, že to bude cesta vpřed, jak v budoucnosti například na půdě OSN dospět ke koncenzu. A nyní Marita Helskok. Tak so Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s tím, co bylo řečeno. Toto jednání skutečně umožnilo přinést změnu. Na začátku jsme měli pocit, že se řídíme do záhuby, ale nedošlo k žádné katastrofě. Naopak se nám podařilo získat čas a je také důležité říci, že stojíme společně tváří v tvář velké výzvě. A stejně tak to bude i na příští schůzi, na příštím zasedání. My jsme se setkali s delegací z Jižní Afriky a tato delegace měla skutečně velké naděje. Pokud šlo o roli, kterou by měla sehrát Evropská unie je pravda, že nemáme závazné dohody. Kyotská dohoda velmi brzy vyprší a v průběhu celého tohoto roku se musíme skutečně připravovat na to, abychom byli schopni hrát vůči úlohu na zasedání v Dorbanu. Pokud chceme, aby tato schůze byla pokračováním toho, co už máme, tak se opravdu musíme zapojit. Nám se podařilo získat čas porovnání s tím, co jsme měli v Kodani, tak teď musíme říci, že o čem se hovořilo v Kodani, nyní už se stalo rozhodnutím na úrovni Spojených národů a teď bude rozhodující ta příští schůze v Durbanu. A já doufám, že se nám podaří zajistit pokračování toho, co bylo až dosud uděláno. Děkuji. Děkuji, Dagmar Berend. Děkuji, pane předsedo. Chci se vyjádřit ke dvěma bodům. Za prvé k otázce interinstitucionální dohody. Já jsem byla také členkou jednací delegace, vyjednávací delegace a otázka účastí zástupců parlamentu na mezinárodních konferencích, to byl zřejmě nejspornější bod v tom všem. názory na to byly velmi nesměřitelné. Upřímně musím však také říci, že nutnost, aby zástupci parlamentu byli přítomni na všech schůzích. E, tuto nutnost nevidí všichni zde v parlamentu tak, jak to vidím například já. Kdy se také zde stále dělá rozdíl mezi konferencemi. A také přání bylo diferencovat mezi jednáními, které vede komise, které my potom ve výsledku chceme také třeba kritizovat a pro to se nebudou postanci eh, aktivně tohoto účastnit. A já jsem vždy zdůrazňovala, že se jedná o pozorovatelský status, abychom mohli jednání sledovat, ale také formulace v závěrečném textu obsahuje jakýsi, jakousi marži vlastního posouzení pro komisi. A to také ochotně ochota e, toto dělat se liší od generálnímu ředitelství k generálnímu ředitelství v rámci komise. Dokonce i generální ředitelství, které by byly ochotny umožnit e, přítomnost a účast zástupců parlamentu, tak vůči tomu vehementně protestovala rada. Když na začátku jsme byli optimističtí, tak pak se stále více ukazovalo, že zástupci rady trvali na vlastní dohodě a oni říkali, že se nehodlají připojit k výsledcím jednání. A podíváte-li se na dohodu, tak přesně tato část je opravdu tou nejslabší částí. Já bych se chtěla vyjádřit krátce k obsahu. Já stále znovu zjišťuji, že na mezinárodních konferencích, kterých se neúčastním, to dělám vlastně z principu v posledních letech, tak výsledky, které slyším od některých účastníků anebo od médií, mě vždy připomínají, vypadají jiné než výsledky, které mi sděluje předseda parlamentní delegace. Protože někdy mám ten dojem, že ta euforie spojená s výsledky a s očekáváními někdy překrývá realitu. A to říkám zde velice zdrženlivě. A já také ještě chci říci, že považuji za samozřejmé, že členové výboru pro životní prostředí by se měli snažit vést se o dvě neutrální život, to znamená, že by své cesty měly také kompenzovat. Já toto dělám zcela samozřejmě, já vím, že pan Jergensen a další to dělají také. Já bych považovala za lepší, kdyby existovala jiná možnost, než abychom museli požádat eh, cestu na eh, klimatickou konferenci o tedy kompenzaci této cesty ze strany parlamentu. A nyní se parlament snaží eh, postupovat eh, CO neutrálně a snaží se kompenzovat služební cesty ale já jako dlouhodobý člen e, výboru pro životní prostředí jsem, když jsem viděla tento návrh, tak jsem se stydila. Ale já si myslím, že e, bychom toto měli také probrat mezi koordinátory, než to dáme na stůl předsednictvu. Děkuji. Nyní paní Rozbach. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda především poděkoval sekretariátu za to, že tak dobře vše zorganizoval. Eh, já vím, že Kony zde není, ale musíme přiznat, že jsme byli opravdu velmi dobře informováni. A musíme říct, že je zde jedno ale. Máme dokument a já bych byla ráda, kdyby ten dokument byl trochu jasnější, trochu praktičtější. V Nagoji jsme se poněkud vyhnuli biodiverzitě a to je škoda, protože je důležité, když se hovoří o životním prostředí, o klimatu, o CO2, tak biologická rozmanitost by tam měla být jasněji zmíněna. A to platí především eh, pro potřeby místních populací. A Dále je pravda, že na jedné straně chceme chránit životní prostředí tím, že využijeme všechny dostupné prostředky, ať už se jedná o lesy nebo další, ale máme zde také problém, pokud jde o zásobování obyvatelstva potravinami. Máme 6,5 miliardy obyvatel na planetě a tento počet neustále roste. Já si říkám, jak je můžeme všechny nakrmit. Ještě dvě přihlášky o slovo a potom ukončíme diskusi. A nyní Matias Krot. Děkuji, děkuji vám. My máme jednu konferenci COP jednu za druhou. A my jsme jako poslanci byli nyní spíše mezi návštěvníky a my máme dohodu mezi institucemi a my bychom měli jako výbor požadovat, aby u, na následujících konferencí se prosadilo, aby jeden nebo dva účastníci seděli přímo v sále, protože když se jedná o některé konference a určitou legislativu, tak tady bychom opravdu měli trvat na tom, aby parlament opravdu seděl v první řadě a spolu rozhodoval. A také dostal příslušné informace, jinak nikam jezdit nemusíme. Samozřejmě je dobré rozšiřovat si horizonty a člověk získá velké dojmy. Takže já jsem samozřejmě pro další pokračování těchto cest, ale měli bychom opravdu trvat na tom. Nevím, zdali bychom to měli například zpracovat formou zprávy z vlastní iniciativy. A měli bychom také zjistit, jak to vypadá na jiných mezinárodních konferencích, neboť podle Lisabonu nastala nová éra a parlament spolu s ostatními institucemi musí sedět v první řadě, tak jak to řekli i ostatní kolegové. Pokud se týče kompenzace, tak je to samozřejmost to, co, o čem hovořila paní Rodberen tak je to samozřejmé, aby to člověk jako ekologický politik kompenzoval, protože my tady stále schvalujeme další břemeno pro občany a my bychom měli být dobrým příkladem a měli bychom o takovém tento postoj dále přemýšlet. Ano, účast parlamentu na mezinárodní konferenci, to je stále téma. Konference předsedů výboru se tímto zabývá a my také potřebujeme k tomuto vhodnou dohodu, pak to dokážeme vyřešit pro všechny konference, nemůžeme to řešit ad hoc pro jednotlivé konference. A parlament v současné době o tomto s komisí a s radou jedná. Pan Zeben, děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat Dagmar Berend za její iniciativu, pokud se týče úko, úlohy parlamentu a poslanců na mezinárodních konferencích. Já jsem sám právník a znám pravidla, kterými se orgány říší, ale my bychom měli postupovat flexibilně a měli bychom si také uvědomit, že poslanci eh, utváří veřejné mínění a také my musíme mít jako politické minimum opravdu pozorovatelský status. Je typické, že komise vůči tomu eh, na to se dívá pozitivně, ale členské státy se bojí o svou moc, ale my bychom se právě také měli na v mezinárodních konferencích podílet velice aktivně. Eh, pokud eh, se díváme na mediální svět, tak to vypadá trochu jinak, ale my bychom jako politici měli zůstat na půdě práva. nejdůležitější u konferencí jsou důležitá fakta a my musíme opravdu postupovat pragmaticky. V budoucnosti povedeme obsahové diskuse a pak uvidíme, jaké závazky jsme ochotni na sebe vzít právě v politice životního prostředí je důležité se rozhodnout, zdali udělám nějaký slib a nebo také eh, udělám nějaký závazek, který pak musím stoprocentně dodržovat. Pokud se týče našeho chování z hlediska kompenzací, tak bych požádal, abychom byli zdrženliví u moralizování. Já jsem pro vytvoření jednotné úpravy, protože my v Rak Rakousku máme mnoho moralizujících kolegů, kteří se nás stále snaží napravit. Nejsou to vždy socialisté Dagmar, ale jestliže někdo dodržuje pravidla, tak není o to horší než ostatní, který se snaží pravidla splnit na 150 takže já si myslím, že tady jde o to, abychom měli především jednotný právní rámec pro všechny. Děkuji. Tímto jsme se dostali ke konci této rozpravy. Já bych chtěl ještě poznamenat dvě věci. Jednak má Kryton Arzenis pravdu. Je velice špatné, pokud parlament právě tehdy skončí svou delegaci a odjede, když to začíná být opravdu napínavé, když tedy dojde do, eh, k finálnímu kolu jednání na konferenci. Většinou na oficiálním programu máme, že konference skončí v pátek odpoledne, ale my dobře víme, že konference OSN vždy jdou a do soboty. A to nejzajímavější se děje právě v noci z pátku na sobotu. Bylo to v Nagoji tak a bylo to v Cancúnu rovněž tak. A vlastně parlament, eh, parlamentní delegace byla rozpuštěna v pátek odpoledne a, takže si myslím, že by parlament měl jít do sebe a dívat se na to ne byrokraticky, ale politicky a tímto způsobem i vysílat své delegace. Dále chci říct, že kolega Jergensen má naprostou zpravdu v tom smyslu, že Evropský parlament má obrovskou důležitost v oblasti ochrany klimatu, protože Evropská unie patří e, k jednomu z mála subjektů, kteří mají legislativu v této oblasti. My jsme o tom hovořili s dalšími parlamenty, s japonským, mexickým, brazilským a viděli jsme, jak velký zájem je o klimatický balíček Evropské unie a také o kankunskou rezoluci parlamentu. To jsme opravdu velice dobře zažili a je zde zájem na tom, velký zájem o tom, o čem, na čem jsme se usnesli tehdy v listopadu ohledně Cancúnu. To byla tedy rozprava o Cancúnu a jení se podíváme do budoucna. Jsme u bodu 11 na pořadu jednání a to je analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 a vyhodnocení rizika úniku uhlíku. Bylo to sdělení komise a my společně s výborem ITRE vypracováváme zprávu jako za Evropský parlament. Zpravodajem je Bas Eichhout, který právě přišel, takže bych předal slovo přímo panu Děkuji, pane předsedo. To není samozřejmě první rozprava o tom, zda my jako Evropa bychom se měli jednostranně pohybovat směrem k 30% cíli. Já si myslím, že konečně je na čase, abychom jako parlament předložili specifickou zprávu k tomu, abychom se, no, zda se máme či nemáme přesunout eh, k cíli minus 30%. My jsme rozhodující výbor v této otázce, zodpovědný výbor, ale musím zdůraznit, že úzce spolupracujeme s výborem ITRE o některých věcí, protože ITRA je zodpovědná za takové věci, jako je energetika a průmyslová politika. To znamená, že společně pracujeme se spravodajem, nebo spravodajkou z výboru ITRE, což je paní Jordan, a je velmi důležité, abychom my, jako tedy naše dva výbory, spolupracovali na této společné zprávě, protože je to v zájmu celého parlamentu, abychom získali velmi silné stanovisko v této otázce. Konečně. Načasování je velmi důležité. Musíme dodržet harmonogram u této zprávy a mým cílem je, aby tato zpráva byla schválena v červnu ještě před červnovou radou. Myslím si, že je velmi důležité ujistit se, že my jako parlament prosadíme svou pozici ještě před červnovou radou. To by znamenalo, že parlament předloží svou vlastní vizi více než rok poté, co komise vydala své stanovisko, to znamená, komise vydala své stanovisko v květnu 2010, takže by to bylo dobré, kdybychom se k tomu vyjádřili. Proč je to načasování tak důležité? Proto, abychom také ovlivnili debatu o finančních výhledech, protože jsou to určité body, kde se určitě to, zda se rozhodneme pro cíl minus 30%, eh, projeví v členských státech různým způsobem. A my víme, že komise předloží svůj legislativní návrh, eh, své legislativní návrhy v červnu, takže by bylo důležité, abychom my jako parlament tuto debatu ovlivnili v pravém čase. To znamená, proto to směřujeme na červen. Teď se podíváme na obsah. Ve svých složkách máte dokumenty, které byly nastíněny já jsem v těch pracovních dokumentech eh, sepsal všechny argumenty. Nejedná se tedy o tu zprávu z vlastní iniciativy, je to jen ten pracovní dokument, kam se snažím členit všechny ty argumenty, všechny studie, které existují a všechno to dát do jednoho dokumentu, abychom měli základ pro naši práci. A to máte ve svých složkách. Takže to není žádná oficiální parlamentní zpráva, je to zatím jen pracovní dokument. A v tomto pracovním dokumentu jsem se řídil strukturou sdělení komise, takže všechny věci, které tam vidíte v tom pracovním dokumentu, byly řešeny také ve sdělení komise. Takže tento pracovní dokument poskytuje také určitý vhled do toho, jak já bych rád strukturoval tuto zprávu z vlastní iniciativy. Je tam otázka té trajektorie eh, 2050, hovoří se tam o ETS, o cost and benefits, o konkurenceschopnosti, o uniku uhlíku a o dalších eh, věcech. ITRE se specificky podívá na další věci, jako například obnovitelné zdroje energie, průmyslové politiky a také budou mít vliv eh, na strukturu celé závěrečné zprávy, takže proto I ta závěrečná struktura naší zprávy bude záviset na spolupráci se zpravodajkou z výboru ITRE, paní Jordan. Já tento dokument potom převedu na zprávu, zprávu vlastní iniciativy, kde budou začleněny všechny věci, které jsou obsaženy jak v tom pracovním dokumentu, tak i věci, které vyplynou z naší rozpravy. Já předložím stanovisko parlamentu, tak jak už bylo řečeno v Cancúnu, že EU by se měla jednostranně ubírat směrem k dosažení snížení o 30%. To znamená, já vystavím celou tu zprávu na základě té rezoluce z Cancunu. A argumenty, které jsou opravdu klíčové. Myslím si, že ten přesun k minus 30% je logický krok, když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska až do roku 2050, kdy se Evropa rozhodla, že chce dosáhnout snížení o 80 až 95 tak eh, je opravdu logické, abychom v roce 2020 dosáhli 30% snížení, pokud chceme splnit svůj dlouhodobý cíl. Pokud chceme dosáhnout také toho cíle dvou stupňů, tak je to také velmi důležité. My jako vyspělý svět, eh, jak dokazují vědci, musíme dosáhnout snížení o 25 až 30 a je logické, že Evropa by měla být eh, té skupině, kde budeme dosahovat eh, toho snížení o 30%. Pokud jde o mezinárodní stanovisko, i zde se toho hodně změnilo od roku 2008, kdy se Evropa rozhodla, že nejdříve dosáhne snížení o minus 20% a potom se přesune k tomu cíli minus 30%, pokud dojde k mezinárodní dohodě. Pokud jde o Cancún, tak eh, velké ekonomiky slíbili, že se budou podílet eh, na tom procesu OSN. Mají zde různé úrovně ambicí, ale všechny velké ekonomiky mají své vlastní cíle. To znamená, takto se debata vyvíjela od roku 2008, došlo tam k posunu a já si myslím, že je důležité podívat se dále nad rámec té kankunské debaty, když se podíváte na to, co předloží Čína Čína v březnu bude mít svůj pětiletý hospodářský plán. Oni pořád ještě pracují na pětiletkách, mají ještě pořád pětiletky. Znáte to, někteří lidé pořád ještě jsou pro takovýto postup. Já ne, ale je dobré podívat se na to, co oni plánují v té následující pětiletce. Když se podíváte na ty návrhy, tak je jasné, že i oni budou mít eh, ekologickou agendu. Ne proto, že by je tolik eh, trápilo životní prostředí, ale protože v tom vidí ekonomický smysl na svém vlastním území, protože je to důležité pro jejich hospodářství. A myslím si, že je důležité uvědomit si to, než vedeme tuto evropskou debatu. I Čína se posouvá vpřed. Takže toto je mezinárodní scéna. Další věci, pokud je o bezpečnost energetických dodávek. Když se díváme na rostoucí ceny ropy, tak můžete říci, že v této chvíli Evropa zaplatila 70 miliard eh, eur navíc eh, za dovoz ropy, protože vzrostla cena tohoto produktu, této komodity o 70 miliard eur navíc. Takže snížení naší závislosti na fosilních palivech, především tedy na ropě a zemním plynu, ale také na uhlí, bude velmi důležitá, protože potom budeme platit méně za naše dovozy, za dovážené komodity. ETS. Můžeme diskutovat o efektivnosti ETS, ale je důležité říci, že i zde se toho hodně změnilo od roku 2008, například eh, na konci fáze 2 současné systému ETS, tak budeme mít navíc 5 až 8 miliard tun eh, CO2 a Komise ve svém sdělení ukazuje, že 30% cíl by v podstatě byl vyřešen už tím, nebo více než polovinou těch přebytků, které máme na konci druhé fáze. Potom politická debata, jak dosáhnout tohoto cíle minus 30%. Já si myslím, že je velmi důležité, dosáhnout energetické efektivity, především v budovách a v dopravě. A komise také ve svém sdělení počítala pouze s desetiprocentní energetickou účinností, když bychom tedy měli dosáhnout toho 20% snížení emisí. Takže když se nám podaří dosáhnout pouze 20% energetické účinnosti, tak už se nám podaří snížit snížit, eh, nebo tedy dosáhnout většího cíle na snižování emisí uhlíku. Můžeme si vzít příklad eh, z, volného, z volné alokace, to znamená, že zde bude vyšší příjem pro členské státy, že zde bude také spravedlivější rozdělování těchto příjmů mezi různé členské státy a bude to mít také námaznost na finanční výhledy. A tato finanční debata je také velmi zajímavá a musíme se podívat na to, jakým způsobem postupovat ruku v ruce v sektoru ETS eh, e a v sektoru mimo ETS. A nakonec tedy harmonogram. Je jasné, že pokud se podíváme na tuto zprávu, pokud ji chceme opravdu v čase předložit, eh, tak je důležité, aby ITRE také předložil svou část zprávy. Nevím přesně, jak to bude vypadat, ale mým cílem je dosáhnout eh, plenárního, nebo tedy hlasování na plenárním zasedání v červnu, ještě tedy před eh, červnovou radou. A také je důležité, aby protože 28. února se bude konat eh, slyšení výboru Envy na toto téma Společné slyšení Envy a ITRE by se mohlo konat až eh, v dubnu. A to je opravdu už velmi pozdě, proto my jsme se rozhodli, že Envy uspořádá slyšení teď eh, koncem února a ITRE eh, v březnu. To znamená, že v březnu tedy proběhne toto slyšení, potom se bude hlasovat v květnu v obou výborech a na plenárním zasedání v červnu. Takže to je tedy harmonogram a mě opravdu zajímá především feedback na politické úrovni, protože já musíme převést všechny tyto argumenty do zprávy z vlastní iniciativy, začlenit tam také politické stanovisko, takže děkuji vám za pozornost a těším se na vaše komentáře. Děkuji. Vidíme eh, tuto angažovanost eh, při přípravě této zprávy která bude tedy opravdu velmi kvalitní. Máme zde opravdu celou řadu řečníků, kteří se přihlásili o slovo a proto tedy musím omezit eh, jednotlivá vystoupení na dvě minuty, jinak bychom se nám nepodařilo dodržet eh, časový rozpis. Zdůrazňuji, že naše spolupráce s výborem ITRE v této věci je zcela zásadní. My oba, nebo tedy oba naše výbory mají kompetence. V této otázce je důležité vměňovat si názory s kolegy z výboru ITRE. Za sebe bych jen zmínil dva body. 30% cíl. Některé členské státy budou bojovat s tímto úsilím a některá průmyslová odvětví také. Já si myslím, vy jste se zmínil o finančních výhledech a Jutta Hauk je mezi námi. Ona má zvláštní výbor, který se týká tedy speciálních, tedy finančních výhledů. Měli bychom mít eh, zvláštní rozpočtové linky, které by pomáhaly energetické účinnosti. A myslím si, že některé členské státy by měly problém eh, bez eh, zvláštních zdrojů, aby se ubíraly tímto směrem. Některé členské státy mají problém už s tím 20% cílem. Měli bychom se podívat na to, jakým způsobem jsou peníze vynakládány na ochranu klimatu ale zvláštní rozpočtová linka by mohla napomoci tomu, že by se toho dělalo více, než někteří dělají. Pokud je o průmysl, je zde tedy ekologický průmysl, takzvaný zelený průmysl, ti se na to dívají opravdu velmi ambiciozně, ale jsou zde jiná průmyslová odvětví, která s tím bojují a je zde také riziko úniku uhlíku. Musíme mít eh, inteligentní nástroje k tomu, aby se upřednostňovali ti, kteří se dívají na ten zelený průmysl, ale musíme také zabránit tomu, aby se eh, přesouvaly tyto záležitosti mimo Evropskou unii, třeba do Saudské Arábie, kde vůbec neplatí žádná pravidla. Měli bychom eh, přesvědčit ty, kteří zatím ještě přesvědčeni nejsou. Abychom eh, opravdu odvedli svou práci a byli ambiciozní. Dám nejdříve tedy slovo stínovým zpravodajům jako první pan Tarabela. Prosím. Prezidente, grazie. Io... Děkuji. Já především chci zpravodaji poblahopřát. Děkuji mu za spolupráci, ale především mu děkuji za rychlost, s jakou chce tuto zprávu projednat. I dnes znovu řekl, že chce dosáhnout dohody a spolupráce s výborem ITRE. Ale dohoda a spolupráce je trochu neslučitelná s tou rychlostí, s níž chce tuto zprávu projednat. Je pravda, že nebylo možné naplánovat společné slyšení právě kvůli tomu příliš striktnímu harmonogramu, kterého se chceme držet a který nám zpravodaj předložil. Pokud chceme všichni spolupracovat na dobrém výsledku a všichni chceme, aby tato zpráva dostala velkou většinu hlasů a byla úspěšná, tak musíme dát všem možnost, aby se vyjádřili. Stejná zpráva, která zde byla nastíněna dnes, je velmi přesná, velmi jednoznačná, ale musím říci, že se na to dívá jen z jednoho úhlu pohledu. Pokud, eh, jak říkal zpravodaj, by zde měla být vyjádřena všechna stanoviska, pokud by to mělo být skutečným základem pro diskuzi pro nás všechny, tak by to mělo být vyváženější. To znamená, měla by tam být obsažena celá škála, co nejširší škála názorů a stanovisek. A mně se zdá, že je zde vykresleno jen jednostranné stanovisko, které je velmi nevyvážené. Navážu na to, co bylo řečeno v předcházející diskuzi, co zde řekl kolega Zeber. Já bych byl rád, mám už, už jsem vyčerpal čas, ajaj. No, na. è vero, non mi ero reso... Je to pravda, vůbec jsem si nevšimnul, že už mě vypršel čas. Promiňte, ale už máme opravdu velké spoždění a já jsem dostala velmi přísné instrukce dodržovat časový limit. Děkuji já děkuji kolegům a je opravdu eh, složité a těžké přepracovat pracovní dokument a k tomu vám chci poblahopřát. Vy jste se zmínili o různých argumentech. Je tady jeden argument, na který byste se měli více zaměřit než do posud. A to je skutečnost, že jsme již téměř dosáhli cíle 20%. Ve skutečnosti se můžeme dostat do situace, že vzhledem k možnostem kompenzace v letech 2029 až 2020 dojde k nárůstu emisí CO2. Dovedete si představit, co to udělá s naší rolí globálního vůdce? Protože my jako EU máme především možnost ukazovat dobrý příklad. Stanovování rozhodování o legislativě je také stanovování dobrého příkladu. Ale představte si situaci, že kvůli offsettingu v našich vlastních zemích od roku 2009 dojde k nárůstu emisí. A to je skutečné nebezpečí, které zde existuje. Také jste se zmínil o Číně jako o dobrém příkladu. To je také velice důležitá věc. Já vím, že Thomas Friedman, ekonom, napsal, že kdyby USA byly Čínou aspoň na jeden den, a já vím, co myslí, protože to, co se tam odehrává, je tam samozřejmě odlišný politický systém, ale je tam opravdu velký pokrok a my toto musíme sledovat, musíme to použít jako argument, protože jestliže nebudeme s nimi držet krok, potom ztratíme s nimi konkurenceschopnost. A na závěr chci také potvrdit váš požadavek, že toto musíme všechno schválit v červnu, abychom drželi krok s ostatními institucemi. Děkuji. Le, le temps de Děkuji za to, že jste dodržel eh, časový limit a slovo má Chris Davis. Děkuji. Viděl jsem reklamu na malé auto, které produkuje pouze 90 gramů CO2. A to je, zde je také na tom vidět, jak toto rozvíjí technologii. A také se nyní spotřebitelé snaží si koupit auta, která jsou daleko úspornější, protože je vysoká cena energií. Já podporuji zpravodaje v této zprávě, protože naše politika, tedy koalice ve Spojeném království, sleduje tu, tuto možnost 30%. A toto by vedlo k dobrým výsledkům, ale my žijeme ve skutečném světě a musíme také sledovat různé problémy. Rámec pro 30% měla být mezinárodní dohoda, ale mezinárodní dohoda nebyla schválena a také není pravděpodobné, že v následujících letech schválena bude. To znamená, že evropské podniky čelí velice složitému prostředí. A opravdu je tady nebezpečí, že dojde k relokaci podniků, ke zvýšení nezaměstnanosti a k dalším problémům. Další faktor je to, že jakým způsobem bychom mohli 30%, 30 eh, zabezpečit, to by bylo formou kompenzací. A my na druhé straně se zase říká, že offsety, tedy kompenzace, je špatná věc, ale podniky a také komise na tom to, na toto spolehají, ale tady zatím budoucnost kompenzací není zaručena. A proto musíme zde být obezřetní. Děkuji, Krysy. Pan Kalanan. Um, děkuji, paní předsedkyně. Teď už eh, opravdu nemusím nic říkat, protože Chris Davis už zde prezentoval mé stanovisko. Nicméně, pokud mohu, tak bych zde ještě rád přednesl dvě, tři osobní připomínky. Eh, děkuji eh, Basovi za tuto zprávu. Prezentuje zde velmi jasné stanovisko, které vyprovokuje akademickou debatu okolo těch 30%. Eh, já jsem byl vždycky skeptický k tomu, jak praktické je přejít od cíle 20% k cíli 30%, protože náklady se odhadují asi na 81 miliard eur. A já si myslím, že tyto odhady jsou pořád ještě nedostatečné. V každém případě jsou to podstatné náklady. A já si říkám, proč ten Jorgensen zde říkal, že je důležité, abychom šli příkladem zbytku světa a já jsem připraven to podpořit, ale nejsem se jistá, zda zbytek světa je ochoten řídit se naším příkladem. Zmínil jste se také o Číně. Ano, Čína o tom hovoří, dělá takové kroky, jakože vyrábí solární panely, které chce prodávat do Evropy. Já uvěřím Číňanům, až podepíšou právně závazné cíle. Zatím těm jejich pětiletkám a desetiletkám moc věřit nemůžeme, protože hlasitě o tom hovoří, ale v klimatických jednáních se k tomu vůbec nevyjádřili a rozhodně tomu nechtěli přistoupit zodpovědně ani Čína, ani USA. Já si myslím, důležité, je důležité podívat se na to, co skutečně dělají, než na to, co říkají. Ano, já bych byl rád, kdybychom dosáhli zvýšení, ale musíme se podívat na to, jaké to bude mít dopady, musíme se na to podívat se všemi průmyslovými odvětvími, které už teď mají problémy se s dosahováním stávajících cílů. Pokud se většina výroby v těchto odvětvích eh, přesune mimo Evropu, tak v podstatě nedosáhneme vůbec ničeho. Hovoříme o takových průmyslových odvětvích, jako je výroba hnojiv, eh, hliníku a tak dále. Je to zajímavá debata, ale bohužel eh, předsedkyně mě přerušila. Děkuji, omlouvám se. Musím opravdu dohlížet na to, abyste dodržovali časový limit. Sabin Wills. Děkuji Básovi za jeho argumenty, které byly velice zajímavé. Jeho zpráva ukazuje nejistoty, kterým čelí obchod s emisemi s ohledem na absolutní snížení skleníkových plynů. Souvisí to také s investiční nejistotou pro hospodářství, protože si myslím, že třeba to v budoucnosti v politické dolatit, jednak proto, aby ceny povolenek byly dostatečně vysoké a tím jsme zachovali mechanismus efektivity jakožto podnět a důležité je také omezit absolutní množství emisí. Máme zde eh, odhady 14 miliard profitu ve fázi 1 a 2, což jasně koriguje takovéto negativní obchodování s emisemi, kde je tam snaha tedy o to, o zisk a že tím hlavním cílem potom není ochrana klimatu. Takže se, tím, se s tím pojí velké nejistoty. Podle odhadu komise dojde ke snížení asi o polovinu, pokud zůstáváme u cíle 2%. Pas Aykut hovořil o výhody pro zabezpečení dodávek energie. Jeho čísla jasně ukazují, jaký pozitivní dopad by mělo zvýšení cíle na 30%. A já si myslím, že ten cíl je třeba ještě překročit. E, ve zprávě je zde kritická pozice vůči mechanismu CDM, Clean Development Mechanismus a jeho certifikátu. On navrhuje používání multiplikačního systému. Já si myslím, že bychom měli celý mechanismus CDM zrušit, protože byl zneužíván i k výstavbě uhelných elektráren. A ve Cancúnu jsme viděli, že technologie CCS se může potom spalat pro CDM. Co se týče spekulací zprávy na znečišťování, práv pro znečišťování vzduchu, tak zde si myslím, že to je velmi kontraproduktivní. Děkuji. A nyní má slovo paní Rozbach. Děkuji. Byla to velice dobře ten práce, je to velice detailní dokument ale bohužel mám zde mnoha ale. Samozřejmě, naše emise CO2 můžeme i nadále snižovat. Ale nespočívá v tom riziko, že naši produkci odsuneme do zemí třetího světa, například do Indie. To je takový vděčný příjemce našich, naší výroby. Pro mě platí, že je důležité, aby každý Evropán spotřebovával energii vědomě. Proto zde potřebujeme určité osvětové kampaně, reklamní kampaně. To je to, co mi chybí. Například kdo z vás, který jste zde v sále, žijete eh, v domě s novou energetickou bilancí a takové domy již existují. Děkuji. Pan Florenc. Já jsem velice souhlasím s tím poukazem, který jsme právě vyslyšeli, že my musíme jít dobrým příkladem. A ono je to ovšem třeba nejenom říct, ale také potom politicky realizovat v EU. Vždy museli realizovat v minulosti členské státy a členské státy to nedělali dobrým způsobem, protože v Unii momentálně jsme značně pod těmi 20% a já si myslím, že bychom měli opravdu jít dobrým případem a postarat se o to, aby jsme v Evropě opravdu dodržovali těch 20%, to se nám nepodařilo. A proto chci říci, že bychom měli postupovat tak, aby to bylo také realizovatelné a to v tomto případě nevidím. Je to velice eh, zajímavý výčet témat a eh, aktérů, kteří se týkají eh, ochrany životního prostředí a tak dále. Ovšem, chybí mi zde perspektiva průmyslu a otázka konkurenceschopnosti. My si nehrajeme jako děti na písečku. Já žiju v oblasti, kde máme průmysl výroby ocele, oceli a to nemůžeme prostě z toho nějakým způsobem vyloučit. Takže je třeba podívat se na konkrétní aktéry, co k tomu mohou přispět. Co se týče té myšlenky mít v budoucích rozpočtových plánech rozpočtový fond pro energetickou efektivnost, je něco, co se mi líbí, ale musím říct si konec. Juto, musí to být něco eh, zaplatitelného. A kdo to nakonec zaplatí? Pravděpodobně evropský průmysl. Takže já opravdu vždy mám na mysli konkurenceschopnost, protože ono je to vzácný a důležitý statek. To, co jste bylo řečeno, toho si velice vážím, například ty zel- ta zelená pracovní místa, to by byl dobrý přístup, zatím jsme to neprosadili v EU. Ten dokument je zajímavě napsán, ale je to opravdu pouze eh, pohled z jedné zajímavé strany a Ono by bylo dobré k tomu ještě dodat další možné zajímavé perspektivy. A pokud se nám to podaří, tak budeme mít dokument, který Eh, bude obsahovat to, na čem jsme se dohodli, o čem jsme rozhodli a zde souhlasím panu kolegovi Kalehanovi, my jsme se dohodli na 20% a 30%, pokud se k tomu zapojí i ostatní. Žádné jiné legislativní rozhodnutí nemáme. Děkuji. I přesto by 30% nebyl návrat do doby kamene a nebylo by to nic co by zničilo evropský průmysl. Jsem rád, že tak dobře čteš má tisková sdělení. Já říci, že všichni víme, o čem hovoříme a nyní má slovo Matias Groth. Děkuji. My jsme u klimatického balíčku schválili 20%, když se účastní ostatní 30%. My jsme prosadili opravdu říznou rezoluci, které však nebude následovat žádná legislativa, ale v Cancúnu se neschválilo nic závazného, pouze dve, eh, úspora 2%, tedy snížení o 2 stupně. Ale my jsme měli hospodářskou krizi a nyní se snížily eh, my komise, protože z komínu se prostě tolik nekouřilo. A to tak se dají také redukovat emise, ale to však vede k tomu, že si můžeme přetáhnout do, do dalšího období eh, certifikáty ve výši 5 až 8 To znamená, že systém se oslabí. My musíme přesně analyzovat v parlamentu, jak budeme postupovat. Jestliže ostatní budou také spolu s námi chtít dosáhnout 30 tak musíme na to dávat velký pozor. Musíme také dbát na to, že když jsme schválili 20 obnovitelných energií na rok 2020, musíme dávat pozor, aby to v budoucnosti komise nepodkopovala, protože se o očekávají zelené certifikáty a také nové některé členské státy, které očekávají zelené certifikáty, tak ty nejsou na tom v ochraně životního prostředí moc dobře. A my musíme u 30% e, snížení také mít akceptovatelné náklady, protože to všechno platí občané. My v této diskusi se musíme podívat podívat dozadu a musíme se podívat, zdali za námi někdo jde. My jsme také mohli jet do Cancúnu se 40 či 50 procenty. Já si myslím, že by to žádný vliv na konferenci nemělo. My potřebujeme mít rozumnou klimatickou diplomaci, musíme udělat domácí úkoly i v jiných oblastech než u ETS a musíme být připraveni na to, že když budou udělány mezinárodní dohody, pak můžeme jít na 30%, jinak zůstaneme u 20%. Nyní apeluji na dvě minuty, protože máme před sebou ještě téma o dioxinu, jinak se nedostanou všichni ke slovu. Ale nyní dodiskutujeme ještě toto téma předtím, než přijdeme, přejdeme k dalšímu tématu a nyní Kryton Arzinis. President. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát Basovi ke skvělé práci, protože jeho dokument je opravdu velice dobrý a užitečný. Hovoří se zde o kompenzacích a dalších věcech, je to opravdu velice dobré. Pr- co to stojí těch 30%? Je to 11 miliard. To je to, co je uvedeno v hodnocení 11 miliard Jestliže 50 miliard eh, o tolik se zvýší náklady na eh, ropu a pak to je to, co očekáváme, pak bychom opravdu měli jít na 30% a měli bychom také zdanit sektor mimo ETS. Mm, já si dokonce myslím, že když budeme sledovat cíl 30%, že dokážeme ještě vytvořit nové pracovní příležitosti. Ale mm, uvědomuji si, že náklady budou vysoké, protože klimatické změny to není nějaký trend, to je skutečnost. Je to skutečná hrozba, musíme eh, řešit klimatické změny. Otázka pouze zní, kdy to začneme řešit. Mm, my v Kodani jsme neuspěli, ale Čína se nyní vysoce rozvíjí a již má k dispozici moderní technologie. A my, když nedržíme krok s Čínou nyní, jak to bude v budoucnosti, kdy Čína bude opravdu zelenou? Corinne Lepage. Děkuji. Chci se připojit ke kolegům, kteří děkovali zpravodaji. Já si myslím, že je to opravdu velmi zajímavá a inteligentní zpráva, která zdůrazňuje ekonomickou stránku. Já budu velmi stručná. Chci zdůraznit, že tato otázka není pouze ekologická, boj proti klimatickým změnám je také průmyslovou záležitostí a ekonomickou záležitostí. Uvidíme opravdový rozkvět eh, jižních zemí, které se připojí k těmto cílům. Cancún vytvořil určitou dynamiku pokud Evropa nebude masivně investovat do těchto sektorů, tak to znamená, že se tomu opravdu vzdálíme, že zde nebudeme mít možnost eh, vést eh, ani v ekonomické, ani v politické oblasti. Investice, které nyní učiníme, budou důležité pro náš průmysl, a naši ekonomiku pro následujících 10-15 let. Pokud eh, nevyužijeme této příležitosti, tak nám ujede vlak. Jak to vytvořit, eh, nebo jak toho dosáhnout? Eh, myslím si, že je to možnost, jak podpořit náš vnitřní trh. Jsou zde i otázky konkurenceschopnosti, jak o tom hovořil kolega Florence, ale myslím si, že nemáme na výběr protože Čína, Indie, Brazílie i další jižní země půjdou tímto směrem a my nemůžeme zůstat stát, protože my jsme právě celý tento kolotoč rozběhli. Děkuji, pan Celer. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat Basovi za dokument, který předložil a rovněž za jeho ototu společně s ITRE zorganizovat to slyšení. Myslím si, že to je smysluplné. Ovšem mám některé problémy se samotným dokumentem, zejména č- s čísly. Mně zde eh, byly předložené mnohem vyšší čísla jinými instituty, které se náklad, týkaly těch nákladů a rovněž průmysl, který se na nás obrací, hovoří o zcela jiných číslech. Takže si myslím, že zde je třeba to ještě korigovat. Hlavní problém máme ale s jistou eh, nekonzistentní povahou této práv, zprávy. Zde se píše, že USA a Čína jsou mnohem dál než my v Evropě, ale vždyť to jsou právě ty země, které se vehementně brání mezinárodně závazné dohodě. Proto se tedy ptám, zda my, eh, jakožto Evropané, se nacházíme na správné cestě. Tuto otázku si musíme zodpovědět. Je opravdu ETS a další systémy správným přístupem, či dělají to další jiné země, které mají velmi vysoké emise CO2 lépe, že přichází s lepšími pobídkami. A to je, myslím, ta centrální hospodářsko-politická a klimaticko-politická otázka, kterou musíme zodpovědět. Jakým způsobem dosáhneme toho, abychom byli na jedné straně úspěšní v oblasti ochrany klimatu a na druhé straně, abychom si dokázali udržet zde v Evropě naši konkurenceschopnost, naši schopnost prosadit se i v budoucnosti. A zde si myslím, že nejde prostě lineálně říci, chceme minus 30%. Já si myslím, že to je špatný přístup. A i frakce si myslím je tohoto mínění, takže já si myslím, že zde by bylo třeba to ještě koregovat, vylepšit. Protože když se podíváme, že ETS eh, e 50% může být mimo Evropu, benchering a 10%, tak já se chci zeptat, jakým způsobem si udržíme peníze v Evropě, abychom mohli přistoupit k nutným investicím, které prostě potřebujeme. A co se týče té myšlenky regionální politiku a zemědělskou politiku, jak si přizpůsobit eh, politice ochranu klimatu, to si myslím, že je dobré, ale potom bychom zde si myslím ovšem, že bohužel kolegové ve výboru Agri a v dalším výboru jsou jiného myšlení, jiného mínění, takže pokud to chceme prosadit, tak budeme muset být značně odolní. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Elizabeta Gardini. Děkuji, pane předsedo. Už toho bylo hodně řečeno. Já děkuji také Basovi, našemu zpravodaji. Musím říci, že velmi souhlasím s tím, co říkal náš koordinátor Zeber, pokud jde o čísla protože já si myslím, že bychom potřebovali nějaké další informace. Poprosila bych Base, aby se více vyjádřil také k těm studiím, které zde předkládá a které docházejí k určitým závěrům, jež jsou v rozporu s dalšími studiemi, které máme. Když ale uvažujeme o stejných číslech, tak si myslím, že ty úvahy by mohly být i jiné, než zde bylo prezentováno. Když se například říká, že zvýšení nákladů na přechod od cíle minus 20 na minus 30 je pouze o 16 tak to znamená, že vycházíme z těch odhadů nákladů na 20% snížení, které bylo uděláno v roce 2008. Já ale musím vycházet z jiných věcí protože je zde bohužel krize a ta nemůže být využita jako nějaká zkratka k tomu, aby se zvýšilo to snížení CO2. Když já budu vycházet z nákladů vypočítaných eh, v roce 2010, tak se nejedná o 16% snížení, ale o 69% snížení, pokud je tedy o přesun nebo navýšení toho cíle z 20 na 30 takže to znamená, že docházíme k opravdu velmi odlišným výsledkům. To znamená, že potřebujeme velmi prohloubit tyto úvahy. Konkurenceschopnost našich podniků musí být za každou cenu ochráněna. I Evropská investiční banka řekla, že evropský systém, tak jak je vytvořen, pokud zůstane izolovaným systémem, pokud se k tomu nepřipojí i další mezinárodní pary, Pokud tedy nebudeme chránit eh, náš trh na hranicích, tak dojde k velkým delokalizacím. Podívejme se například na náklady na elektrickou energii. My platíme o 20% více než USA, o 200% více než Čína a to vše si v následujících letech ještě zvýší. Takže to je pár důležitých bodů, na které jsem chtěla poukázat. Musíme tyto věci ještě dopracovat. Molto grazie eh, la speaker Françoise Grostet. Děkuji a dalším řečníkem je François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že už řada věcí byla řečena, tak budu velmi stručná. Chtěla bych pouze potvrdit eh, opatrnost, kterou jsem vždy projevovala, pokud jde o takovouto záležitost. Chci poblahopřát zpravodaji, protože máme zprávu, která vyvolává velký zájem, jak o tom svědčí i tato debata a právě to je důležité. Já vyzývám k opatrnosti. A to neustále. Protože u takovéto věci, když eh, uvádíme příklad Číny, tak já se bojím, že Čína velmi dobře pochopila, že je třeba vytvořit své vlastní technologie, aby mohla zaplavit eh, evropský trh, aby mohla konkurovat našim vlastním podnikům. Čína nicméně neustále dále otevírá nové tepelné elektrárny, takže tu budou skutečné problémy. Čína velmi dobře pochopila, že má svůj trh a že bude tento trh i dále rozvíjet, aby konkurovala našim podnikům a aby zaplavila a ovládla náš vnitřní trh. Já souhlasím s Corinne Lepage, která říká, že se jedná nejen o ekologickou, ale také o ekonomickou debatu. Ano, když hovoříme o průmyslové politice, tak já říkám, Vyveďme toto úsilí. Je zde jedna oblast, kde můžeme působit, a to je energetická účinnost, a k tomu musíme přispět všichni, nejen podniky, ale i občané. A zde vzniká i problém rozpočtu. Co uděláme pro to, abychom pomohli, abychom napomohli této energetické účinnosti? Musíme především dohlížet na to, abychom neohrožovali konkurenceschopnost našich podniků. A je zde jedno pravidlo, které musí platit, a to je pravidlo vzájemnosti a to právě rozvíjíme v rámci evropské průmyslové politiky. Děkuji za tuto intenzivní debatu o této důležité záležitosti. Byla to tedy zatím pouze debata o pracovním dokumentu BUSE. Nebyla to tedy debata o zprávě co zde bylo řečeno, 28.2. budeme mít slyšení v rámci schůze našeho výboru. Bude to, myslím, dopoledne nebo odpoledne, že nevím. Budeme mít tři hodiny času na to, abychom diskutovali o tomto tématu. 16.3. potom budeme mít k dispozici návrh zprávy a budeme o něm diskutovat. Promiňte tady. A 22.3. je lhůta pro pozměňovací návrhy samozřejmě zprávu v dostatečné době předem dostanete. V květnu budeme hlasovat, aby jsme se dostali v červnu na panárku. Takže já si myslím, že by bylo dobré dodržet tento časový harmonogram. Chtěl bych všem poděkovat. Je třeba se tomu velice pečlivě věnovat. S tím s vámi souhlasím. Tam je ve hře mnohé, nejenom s ohledem na ochranu klimatu, ale samozřejmě s ohledem na evropský průmysl a argumenty zde již zazněly. Já bych navrhl přejít k dalšímu velkému tématu dnes na pořadu jednání, který se týká bezpečnosti potravin a e, zejména tedy bezpečnosti krmiv. Je to bod 12. A jedná se o krmivo kontaminované dioxinem. Došlo ke skandálu, který se rozšířil i přes národní hranice. My u nás máme, chci říct, že naše vlastní televize projevila zájem o tomto tématu to říkám proto, abyste věděli, proč zde máme kameru. Zde máme i generální ředitelku z DG Sanko Paula Testory, já ji zde vítám, a pak je pan ředitel Pugle. Chtěli bychom rádi vědět, a Dagmar Rod Berend o to požádala, jako tak, to je ostatní, co hodlá komise učinit, zda ty nedostatky, které se projevily co s nimi tedy udělá. Dnes je v Bruselu také setkání ministrů zemědělství, kteří rovněž mají toto téma na pořadu jednání a tak si myslím, že je na čase, aby se tento výbor věnoval tématu nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin. Kdo dostane jako první slovo? Paula Testori, a já se bohužel musím omluvit, protože mám paralelně ještě eh, jeden závazek. Všem kory Lepáš převezne předsednictví za mě. A nyní dávám slovo paní Testory. Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že Rada ministrů zemědělství diskutovala o této věci dnes dopoledne, takže vám mohu také říci, jaké byly závěry Především chci říci, a uznali to všichni ministři, že náš systém bezpečnosti potravin musí být vystavěn tak, abychom byli schopni reagovat v takových případech, jako je tento. A musím říct, že to fungovalo. Jakmile jsme zjistili kontaminaci, tak jsme okamžitě izolovali všechny potenciálně kontaminované farmy a výrobce krmiva. A v reálném čase byla předána informace všem členským státům v rámci tedy výstrahy. Chci říci, že v tomto případě kontaminace zde nebylo žádné bezprostřední ohrožení zdraví protože byly sice překročeny limity dioxinu, ale pouze o opravdu minimální množství. Hovoříme o případech, kdy došlo k překročení o 1,5 bodu nebo 2, což není opravdu nic, když to srovnáme s těmi minulými dioxinovými eh, krizemi, kdy byl překročen limit například o 200%, nebo v Belgii v roce 99, kdy byl limit překročen tisíckrát. Takže zde to potenciálně kontaminované maso mohlo být tedy kontaminováno opravdu minimálně. Můj komisař hovořil o tom, že bychom se měli poučit z takovýchto krizí. A první poučení je, že musíme plně vymáhat eh, a reagovat na dodržování naší legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. Když zde máme takovýto slabý článek řetězu, vidíme, že je zde obrovský dopad na všechny členské státy. Tato krize ovlivnila celý potravinový řetězec v Evropě. Je ale jasné, že teď nemyslíme nebo nepřemýšlíme o sérii nových opatření, protože pokud jde o dioxiny, tak zde máme dobrý monitorovací systém, máme systém kontroly, ale je zde pár věcí, které můžeme udělat, abychom ten systém ještě více zabezpečili. Můj komisař navrhuje čtyři konkrétní opatření, které chceme navrhnout k hlasování ve stálem výboru v následujících eh, týdnech. Za prvé, máme za to, že výrobci, kteří vyrábějí krmiva a krmné tuky, musí být autorizováni. Protože oni jsou důležitým článkem řetězu. Zatím jsou pouze registrováni, ale budou muset mít autorizaci, povolení. Za druhé, tito výrobci tuku v současné době mohou vyrábět jak technické, tak potravinové tuky. Takže obě dvě tyto věci jsou směšovány. A my si myslíme, že produkce by měla být rozdělena. Je nutno buď úplně segregovat tuto výrobu, úplně ji oddělit, anebo alespoň v rámci jednoho závodu zde mít dvě oddělené jednotky, aby zde nedošlo ke kontaminaci mezi technickými a potravinovými toky. Za třetí, pokud jde o monitoring dioxinu, chceme mít plán pro odběr vzorku a analýzu kritických eh, substancí, jako jsou tuky. Je jasné, že tuky jsou kritickou substancí a proto tedy musíme mít eh, jasný plán pro odběr vzorku a analýzu. Chceme také dosáhnout toho, aby byla využita všechna data, která už v této oblasti máme k dispozici. Za čtvrté, Chceme, aby soukromé laboratoře byly povinny okamžitě nahlásit všechny pozitivní výsledky, všechna pozitivní zjištění, protože tato nahlašovací povinnost, tato povinnost nahlásit okamžitě jakoukoliv kontaminaci, zatím leží na výrobcích krmiv, ale ne na laboratořích. A my chceme rozšířit tuto povinnost také na soukromé laboratoře. Takže na závěr tato čtyři opatření budou navržena v rámci komitologie. Jedná se o drobné úpravy, nejsou to žádná nová opatření. Ano, jsou to nová opatření, ale jedná se spíše o drobné úpravy již existujících opatření. A my máme za to, že náš systém, který má zajistit bezpečnost potravin, již existuje, musíme ji pouze monitorovat a dodržovat. Děkuji vám, paní ředitelko, paní Dagmar Rodberen, prosím. Děkuji. Děkuji vám ale musím říci, že vaše slova mě nepřekvapila. Ani mě nepřekvapilo to, co se stane. My můžeme pouze čekat, že něco podobného se zase stane. Vždy se to stává za určité období, za tři roky, za pět let. E, situace v Irsku byla před několika lety velice špatná i v Belgii. Byly tady opravdu stejné důvody. Byly to například tuky z frites a je to něco podobného, co se stalo i v Německu. Já nevím, zdali se mám usmívat nad tím, co se stalo v Německu, ale můj asistent mě požádal o tiskové prohlášení a já jsem mu řekla, vezměte stejné prohlášení, které jsme již zveřejnili minimálně 15krát. Já chci zdůraznit, že naše legislativa je velice střízlivá, je velice dobrá, ale členské státy ji neplní. A jestliže řeknete některému členskému státu, Německu nebo jinému, kdo kontroluje co a kolik lidí, lidí a e, pak vidíme, že to je opravdu zázrak, že se nic neděje, že se nic nestane. Takže my máme dobrou legislativu, ale provádění je horší. Dokonce ministři zemědělství jsou prapodivní. Oni vždy, když se něco stane u nich, tak žádají okamžitou změnu, protože oni si myslí, že jim to pomůže, ale jim to nepomůže. Německá ministrině Aigner mohla udělat i různé další věci, mohla mít také zájem zájem o kontrolu v minulosti a to ji vůbec tenkrát nezamě, nezajímalo a kontrola spadá do e, kompetence jednotlivých spolkových zemí. Já se chci také vyjádřit ke čtyřem akcím povinné schvalování například krvných směsí a mastných e, kyselin. To není nic nového. My jsme přece v, při krizi BSE řekli, že také žádáme o zlepšení kontroly výrobců e, krmných směsí, ale byl zde také velký odpor ze strany e, podniků a také ze strany ministrů a oni řekli, že takováto legislativa nesmí být závazná. Ta by měla být závazná. Všichni, kteří vyrábí krmné směsi, to je první článek e, potravy potravinového řetězce. Oni musí mít eh, administrativní schválení, protože vy nyní musíte mít opravdu odvahu a pustit se do toho a požádejte opravdu o závazné schvalování. Jestliže chcete něco změnit, tak to můžete nyní změnit pouze nyní. A potom také změna eh, užití z, od technického užití eh, k normálnímu užití. A u BSE jsme začali barvit e, určité materiály a Erik si na to ještě vzpomíná, nadále to děláme a je to dobrý nápad a to byste také měli dělat. Pokud se týče dalších věcí, no, že jste říkala, žádné nová opatření, nepotřebujete nová opatření, ale můžete nám dnes říci, jak v, v, plní členské státy závazky 882. Jak jsou jednotlivé členské státy dobré a zdali také dávají informace, protože já se domnívám, že členské státy by měly mít povinnost měřit například dio, dioxiny. Například členské státy rozhodují o tom, co budou kontrolovat a co ne. A poslední věc chci, chci říci, že vás podporuji ve všech vašich aspektech. A já se také dívám na pana Stevensona, který nyní neposlouchá. Já se chci zeptat, zdali chcete něco udělat s limity eh, dioxinu, které jsou uvedeny v komitologii a to jsou nežádoucí látky eh, v krmení zvířat, takže o tom já není hovořím. Hodláte se ještě zabývat limitními látkami v rybí moučce? Mach. Děkuji, Dagmar. Richard Zeber. I já děkuji komisi za její slova. Čtyři schválená opatření se ubírají správným směrem. Především jde o to, aby členské státy i když mají různé vnitřní kompetence, tak především by měly provádět evropské předpisy. Kdyby tomu tak bylo, tak by k této situaci nedošlo. Ale oddělení mezi technickými tuky a krmnými tuky považuji za důležitý aspekt a když tyto dva procesy budou odděleny, potom tady snižujeme pravděpodobnost smíšení a zvyšujeme pravděpodobnost toho, že k znečištění nedojde. A také schvalování výrobců tuku tak to je také důležitá věc. Já si myslím, že opravdu v potravinovém řetězci bychom měli zvážit o jistém systému licencí a povolení, tak abychom zabezpečili sledovatelnost. My tady jistou sledovatelnost máme, ale můžeme ji ještě zlepšit. Také bychom měli zvážit, do jaké míry můžeme zlepšit komunikaci v rámci řetězce, že budou zřízeny platformy, kde se budou vyměňovat názory mezi o složitých tématech mezi uživateli, výrobci a dalšími subjekty. Já se domnívám, že tato, toto opatření by zvýšilo transparenci v sektoru a zvýšilo by bezpečnost. Také e, pojmenování vyníků by byla dobrá věc, protože když budeme mít příslušné informace, tak můžeme také řádně informovat spotřebitele. A já si myslím, že také výrobci, kteří pracují pracují řádně a čistě, tak by na tom byli také lépe a měli by být také pochváleni a také spotřebitel by měl vědět, od koho co kupuje a od koho pochází krmivo. A ještě malý problém na okraj. Eh, zkoumala komise, zdali například existují procesy, kde mohou vznikat jedy, interními chemickými reakcemi, protože tady došlo k obavách, že například když se vyrábí biodiesel, takže zde také existují procesy, které mohou vést ke vzniku jedu. Mě by zajímalo, zdali komise zde ví nějaké novinky. Děkuji. Kritan. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, pochopil problémy s doložením toho, že se tyto věci už nikdy nezopakují. Máme země, kde máme velmi dobrý systém pro vyhodnocování těchto rizik, pro monitoring eh, výroben krmiva potravin, ale přesto pozorujeme, že těmto krizím dochází v rozvinutých zemích, kde existuje regulační rámec. Já se nejsem jist, že se s těmito problémy nesetkáme i v budoucnosti, znovu a znovu. Pokud nebudeme kontrolovat postupy na výrobu potravin, Měli bychom se zamyslet nad tím, jak více podporovat eh, takové věci, jako je organické zemědělství a tak dále. Já si myslím, že to je iniciativa, na kterou bychom se měli zamyslet, eh, jak v tomto výboru, tak i v komisi. Děkuji. Děkuji, paní Klas. Ja, danke schön, Frau auch für... Děkuji, paní Testory, také za vaše slova. Ve vašem projevu mě vadila pouze jedna věc. Dobře, bylo to velmi malé množství, množství bylo to eh, značně pod tím, k čemu došlo v minulosti, ale podvod je podvod a to je důležitá věc. Opravdu to musíme zohlednit, že došlo k podvodu v oblasti výroby krmiv a to je třeba přísně potrestat, protože pouze pomocí trestu můžeme zabránit tomu, aby docházelo k podvodu v budoucnosti. Když se zde říká, že krmiva či zvířata jsou příliš levná, já si myslím, že pokud by to bylo eh, dražší, tak ono by k těm podvodům docházelo stejně, protože ten zisk podvodů by byl potom ještě větší. Je třeba, aby k něčemu takovému již nedocházelo, je třeba, aby se členské státy o to postarali a naše ministrině se o to bude značně přísně zasazovat. Chci říct, a to mě překvapilo, že Eh, tady ta, ta skutečnost, že eh, soukromé laboratoře nemusí, eh, nemají ohlašovací povinnost, když dojde k nějakému pozitivnímu nálezu. Pokud to tak opravdu je, tak si myslím, že třeba to velice rychle zavést, tuto ohlašovací povinnost. Co se týče krmiv, zde je opravdu třeba zavést průběžné trvalé kontroly. Například, když prodáváme víno, tak se téměř každá láhev vína prošetřuje uznávanou laboratoří a proto je důležité, aby byly vlastně kontrolovány, byla kontrolována veškerá krmiva. A například Belgie eh, se rozhodla, že u větších šarží, které jdou na 200 tun, že zde zavede automatické kontroly. Takže mě by zajímalo, jak to funguje v Belgii. Funguje to dobře, mohli bychom si vzít Belgii jako příklad, ale v tom případě bychom si měli klást otázku, za 200 tun není příliš mnoho. Takže kontroly rozhodně být musí, je třeba, aby kontroly byly efektivní a je třeba jasněji nadefinovat kompetenci. O to bychom se jako EU měli postarat. A dále bych chtěla se věnovat otázce zemědělců, kteří tam, kteří nyní mají plné stáje, jsou to zvířata, která vlastně měla a mají jít na pořádku, na porážku a nyní je nemohou prodat. Takže oni zemědělci vlastně závisí na výrobcích krmech, protože ne každý zemědělec si může veškerá krmiva vyrábět eh, sám a to je někdy tedy velice závažná závislost. Z toho vznikají velké problémy. Takže je třeba si nyní dobře promyslet, jakým způsobem umožníme našim zemědělcům, aby i v budoucnu pro nás vyráběli kvalitní maso. Děkuji. Děkuji, prosím, držte se limitu dvou minut, protože máme před sebou ještě celou řadu témat a už je půl šesté. aktuální k synovému skandálu by se bývalo mohlo zabránit v případě, když by se tuk, který byl dán do krmiv, zkontroloval. V tom případě by to znečištění bylo zjištěno včas. A proto je důležité, aby výrobci krmiv eh, otestovali každou šarži tuku eh, s ohledem na dioxíny a další jedy dříve, než tento tuk použijí při výrobě. Není možné, aby se do krmiv dostala přízada, která nedodržuje limity. Špatné šarže je potom třeba zničit a to tak, aby vlastně e, to mohlo být dohledatelné. Navržené opatření komise jsou smysluplná. Již není e, zákony před, předpisují, že není možné dodržovat limity pomocí rozhřeďování, ale je třeba to kontrolovat. Já jsem zažila, jak veřejná služba právě v těch kontrolách e, snižuje své počty, mnozí pracovníci byli odesláni do důchodu a proto je důležité navýšit počet pracovníků a vybudovat eh, nutné kontrolní systémy. A já se ptám komise, jak chce k tomu členské státy přimět. Komise chce systém bezpečnější, já bych chtěla spochybnit část tohoto systému a tou je masový chov zvířat. Já bych eh, chtěla požádat komisi, aby více podpořila ekologické zemědělství, protože tam se mnohem více kontroluje, co se vlastně do těch krmiv dostává a ekologičtí zemědělci velice často vyrábí svá krmiva sami. Um, Já počkám na ukončení debaty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci komisi říci, že s ní souhlasím s mnoha schválenými opatřeními. To je měření, monitorování a okamžité vykazování, protože my víme, že úroveň dioxinu byla již naměřena v loňském březnu a nedozvěděli jsme se to. Takže důležité je monitorování a informovanost. A potom oddělení technických eh, tuků od eh, krmných tuků. A eh, toto je zakázáno podle legislativy. Jestliže toto oddělujete, tak některé E, podniky budou mít dokonce pobítky, protože je to levnější, protože dokonce, když tady existuje jasné oddělení, tak eh, přesto tady máte pobídku k tomu, abyste to nepoužívali správně. Proto je třeba být odvážní. Je třeba například technické oleje barvit, protože když to potom je použito v potravinovém řetězci, pak je to okamžitě vidět. Pak vidíte, že tento olej nesmí být použit v potravinovém řetězci, protože jestliže to pouze oddělíte, potom nadále se to bude směšovat a lidé či podniky na tom budou vydělávat. Proto je to třeba označit a barvit. I François Grostet. Merci. Děkuji. Vzhledem k tomu, že už bylo mnohé řečeno, tak navážu na ten poslední příspěvek. Vždycky, když došlo k nějakému zdravotnímu skandálu, tak to bylo proto, že zde byl nějaký podvodník. Je tedy nutno, aby sankce byly skutečně vysoké abychom eh, nepozbuzovali nikoho k tomu, aby pokračoval v takovémto činění nebo aby to zopakoval v budoucnosti. Musíme tedy vytvořit takové mechanismy, aby bylo nemožné kontaminovat tímto způsobem potraviny a, nebo tedy krmiva pro zvířata. To jsem vám tedy chtěla říct. Sankce kontroly a vytvoření určitého mechanismu. Ještě nevím, jakým způsobem by to mělo fungovat, ale vytvoření mechanismu, který zabrání tomu, aby to, co se udělalo, by se mohlo zopakovat v minulosti. Děkuji. Děkuji paní Rozbach a to už bude opravdu poslední eh, řečník. Já potom k tomu ještě něco řeknu a předám slovo komisi. No, no, Mám problém. Myslím si, že to trvá často velice dlouho, než dojde k provádění legislativy. A proto si kladu otázku, jak dlouho to bude trvat, než legislativa, na které se tady usnesené, bude prováděna přímo v terénu na místě a jedno, zase jedná o ryby, či, za, či zase jedná o drůbež, ještě další věci. Spotřebitelé mají obavy, jedná se o jejich zdraví, které je ohroženo nezávisle na tom, co se produkuje, tak člověk je vždy zároveň spotřebitelem dalších produktů a proto naprosto nechápu, jak může někdo něco takového vyrábět, že ti to lidé nemají vůbec žádnou odpovědnost vůči svým spoluobčanům. Tito lidé přece také jedí vejce, ryby a drůbež. Já chci, aby má vlastní zvířata, která si pěstuje doma, um, abych je mohla jíst s dobrým svědomím. Ještě než vám dám slovo, paní ředitelko, abyste mohla odpovědět na všechny tyto dotazy, tak bych ráda zdůraznila to, že Především ten první z vámi navrhovaných čtyř bodů se ubírá správným směrem, v podstatě je to ostatní, ale stejně jako kolegové musím říct, že nejdříve potřebujeme, aby členské státy uplatňovaly existující legislativu. Jsme v období, kdy dochází k deregulaci, kdy jsou velmi omezené rozpočtové prostředky a proto je nutné, aby se komise zabývala realitou v terénu a efektivitou odhlasovaných textů, protože pokud eh, nebudou tyto texty, tyto zákony uplatňovány, dodržovány a pokud nebude kontrolováno jejich dodržování, tak je to úplně k ničemu. Zákon, pokud jeho nedodržení není sankcionováno, tak je úplně k ničemu. A druhý bod, a zde souhlasím s Francois Grostet, je nutné mít skutečně přísné sankce. Máme nyní směrnici, aby se uplatňovalo trestní právo v oblasti životního prostředí. Není to Unie, která by stanovovala výši těchto sankcí, je to na členských státech a je důležité, aby členské státy dohlédly na to, aby tyto sankce a postihy byly skutečně odstrašující, protože jinak to bude zase jako v minulosti vynakládáme opravdu spoustu času na to, abychom eh, vydávali legislativu kvůli několika černým ovcím, ale to k něčemu není. Je třeba opravdu dohlížet na to, že přijatá opatření budou uplatňována. Máte slovo, paní ředitelko? Děkuji. Navážu na váš poslední bod. Souhlasíme s tím, že postihy musí být opravdu tvrdé a naše legislativa může pouze uložit členským státům povinnost přijmout odstrašující a tvrdé postihy. Zodpovědnost je samozřejmě na členských státech, ale my budeme na členské státy naléhat, aby skutečně toto pravidlo dodrželi. Velmi často narážíme na příklady kontaminace dioxinem. Proč? Dioxin je znečišťující látkou a vždycky, eh, když eh, dochází ke spalování, tak eh, se produkují dioxiny. A to sledujeme ve všech průmyslových odvětvích. Je to věc, které se nedá zabránit a dioxiny jsou potom přítomny v technických tucích. V průmyslových a technických tucích, které jsou používány, je obsažen dioxin. A to, co říkala Dagman i další kolegové o barvení technických olejů, technických tuků, to je velmi zajímavá věc. Musíme si být ale vědomi toho, že když eh, dochází k nějakému podvodu, tak v tomto případě ještě nevíme, jestli to byl nebo nebyl podvod. Eh, vyšetřování ještě probíhá, takže nevíme, zda to byla lidská chyba, zda to byla prostě křížená kontaminace, nebo zda to byl podvod. Může to být i lidská chyba, protože stejný závod eh, zpracovával jak průmyslové, tak i potravinové tuky a produkoval bionaftu na jedné straně a na druhé straně také krmné tuky. Takže nejdříve musíme počkat, jak dopadne vyšetřování. Ministr říkal, že to prošetří a v případě podvodu velmi tvrdě zasáhne. Ale podporuji to, co jste říkali vy. Barvení. To je zajímavá věc. Nicméně musíme dohlédnout na to, aby nedocházelo k lidským chybám ani k podvodům. Každý rok eh, probíhá analýza dioxinu. Více než tisíc, možná i dva tisíce takovýchto analýz proběhne u potravin a u krmiv. A členské státy potom o tom podávají zprávy. Členské státy jsou povinny nahlásit případy, kdy je dosaženo tzv. akčních eh, hodnot. V těchto případech jsou členské státy povinny prošetřit eh, tyto záležitosti. V tomto případě byla provedena rutinní kontrola a bylo zjištěno nadlimitní množství. Takže kontroly opravdu prováděny jsou. Ke kontaminaci došlo u výrobce tuku. A možná už předtím, asi měsíc předtím, už k tomu docházelo, protože uplynul určitý čas od okamžiku, kdy byl odebrán vzorek a kdy jsme byli informováni my a kdy Německo zablokovalo farmy a kdy začalo provádět šetření. Došlo tedy k určitému prodlení, asi jeden měsíc, a to není přijatelné. Jakmile zjistíme kontaminaci, musíme začít okamžitě jednat. Ale musíme vědět, že ke kontaminaci může dojít, protože existujeme, mluvíme o znečišťující látce, která existuje. Musíme mít prostě k dispozici prostředky, abychom to mohli rychle zjistit, rychle odhalit a rychle zasáhnout. Já vám samozřejmě nemohu zaručit, že už nikdy nedojde k žádné nehodě, s dioxinem. Ale musíme navýšit své prostředky, abychom byli schopni detekovat takovéto případy a předcházet jim. Myslím, že jsem zodpověděla všechny otázky a děkuji vám. Merci, eh, madame la Děkuji vám, paní ředitelko. Já si myslím, že to je téma, o kterém ještě budeme mít příležitost hovořit znovu. Dagmar, ale prosím tě opravdu velmi stručně. Paulo, všechno, co jsi řekla, je správné. Souhlasím se vším a nic není nového, protože to je od odpověď na moji eh, otázku, protože vím, že to bylo odhaleno při rutinní kontrole a proto se ptám, jak jaká množství se mají kontrolovat. Jednoduše se to najde vždy náhodou. My víme, že náš varovný systém funguje velice dobře. Je tam přesně stanoveno, kdy máte být eh, informováni, ale jednoduše řečeno, že Německo nezná, ne, netušilo, že má aplikovat tento varovný systém. Prostě si řekli, no tak eh, tady doma se nám to stalo a neinformovali kontrolovali. Potom je tady ještě jiná záležitost. Kontrola krmiv a potravin nestanovuje, co mají členské státy kdy kontrolovat. My bychom to možná měli stanovat, stanovit. Vy jste nám e, řekla, že členské státy dobře také informují o kontrolách, ale to se zřejmě v posledních dvou letech změnilo, protože já jsem o žádných takovýchto zprávách se nic nedozvěděla v poslední době. Děkuji. Já si myslím, že tím jsme toto téma uzavřeli. Já děkuji paní ředitelce a panu řediteli za to, že přišli mezi nás a Teď tedy přejdeme k následujícímu bodu a to je nelegální rybolov. Naší zpravodajkou je paní Rozbach. Ah. paní uh, Výbor pro rybolov zde zpracoval zprávu o boji proti ilegálnímu rybolovu. To se má také stát součástí nové rybolovné politiky. Je to mimořádně důležité téma pro rybáře v EU. Výbor pro rybolov dostal první pracovní dost dokument a nyní tento dokument bude ve středu předložen. První pracovní dokument ještě nebyl na programu zasedání výboru pro rybolov. Pak má následovat druhý pracovní dokument, ale stanovisko bude zpracováno až po pro diskutování pracovních dokumentů a to bude tedy nejdříve v březnu nebo v dubnu. Ve výboru jsme řekli, že hodláme zpracovat stanovisko a já se chci zaměřit na několik bodů, které podle mého názoru mají být v této zprávě posíleny tedy v tomto stanovisku e, zdůrazněny. Stanovisko však nesmí být příliš dlouhé a proto text je spíše obecný. Text prvního pracovního dokumentu jsem obdržela, když byl předložen minulý čtvrtek a vidím, že předložím celou řadu pozměňovacích návrhů. Já mám problém s časovým harmonogramem. Já považuji za absurdní, že my v Envy máme zpracovat stanovisko, než hlavní výbor se vůbec tímto tématem zabýval. To znamená, že my tady sedíme, máme zpracovat pozměňovací návrhy a, e, pos, a poslední lhůta pro e, pozměňovací návrhy je čtvrt únor, ale hlavní výbor dostal teprve nyní e, tento dokument. To je nesprávný postup, protože normálně to běží tak, že existuje zpráva, ke které se můžeme vyjádřit. A ne, abychom si tady něco vymýšleli a nevěděli, k čemu zpracováváme stanovisko, protože to je velice špatná věc pro nás, protože my vlastně nemáme žádný dokument, nemáme žádnou zprávu, ke které se máme vyjádřit. Já jsem se snažila také tady hovořit o rybářských člunech, o mezinárodní spolupráci, o přístavech, také tady musíme znát mezinárodní dohody, jaká etická pravidla můžeme nabídnout, navrhnout. Samozřejmě se hodně loví nelegálně, jak v rámci EU, tak i mimo EU. Některé existují určité země, které například provádějí rybolov, rybolov ve velkém rozměru a sice nelegálně. Uh, já se pokusím navázat kontext s paní zpravodajkou Levin. Problém však je, že tady je lhůta pro pozňovací návrhy do 4. února a problém je ten, o který už jsem popsala že nemáme zatím zprávu. Já se budu snažit o odložení této lhůty do tak abychom měli dostatek času. Já také doufám, že kolegové mi pomohou, tak abychom mohli opravdu předložit rozumné a zodpovědné návrhy. Já chci samozřejmě také ryby a rybolov chránit a chci se postarat o to, aby země mimo EU nelovily v zákonných vodách EU ilegálně. Děkuji. Rosbach, Kryton Arsenis. Děkuji, paní Rosbach, Kryton Arsenis. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval Aně Rozbach za její práci. Je to velké téma. Jak eh, říkal komisařka Damanakis, nelegální rybolov je velkým problémem a představuje 16 dovozu do EU. Já vítám zprávu paní Rozbach a na to, že klade důraz na ohrožení biodiverzity a na hrozbu pro bezpečnost potravin. Je také nutné, aby členské státy chránily oblasti, kde je možno chovat ryby a provádět legální rybolov. Dále také hovoříme o takzvaných flags of convenience, tím trpí nejvíce rozvíjející se země. Rybolov je tam důležitý pro přežití. A tento nelegální rybolov eh, je často prováděn eh, plavidly z rozvinutých zemí. Dále je také důležité, abychom měli certifikáty, které osvědčí legálnost rybolovu. Musíme vědět, zda ta ryba byla ulovena legálně a zda byla legálně přivezena na evropský trh. Máme také regionální organizace, které se zabývají zprávou rybolovu a někdy i velmi často pracují velmi dobře, ale potřebujeme mít eh, také lepší a nezávislý přehled eh, o situaci. Musíme tedy zlepšit způsob, jakým pracují tyto důležité subjekty v oblasti kontroly rybolovu. A nakonec potřebujeme také důležitou a posílenou spolupráci, pokud jde o sběr dat eh, o plavidlech eh, a musíme především identifikovat eh, ty, které provádějí nelegální rybolov. Děkuji, pan Stevenson. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s předřečníky. tomto výboru zpracováváme stanovisko, které by mělo zdůraznit eh, přání hlavního výboru, protože tady se jedná o obrovský biznis. Odhad nezákonného rybolovu je 10 až 23 miliard amerických dolarů. Mafie je také velice do toho zapojená a chová se kriminálně. Také dochází k velkému vyčerpávání rybolovných a rybích zdrojů, především na západě Afriky. A také lidé pracující na těchto lodích, těm je Eh, řečeno, že budou dobře placeni, ale často se dostávají do strašlivých podmínek. Já jsem viděl film o západoafrických eh, námořnicích, kteří pracují ve strašlivých podmínkách 12 hodin denně. Jsou to nízké prostory, kde se nemohou ani postavit a dostanou prakticky zlámanou grešli. A hygienické podmínky ryb jsou strašlivé. Často nezákonně chycené ryby na západě Afriky jsou potom uh, přeloženy na eh, evropské lodi a na evropských lodích potom e, jsou vyloženy například na Kanárských ostrovech a tam jsou deklarovány za zákonně chycené ryby a jsou vpuštěny na evropský trh. 40% z 40% jsme e, se dokážeme sami zásobovat na evropském trhu, ale naše e, požadavky na ryby jsou stále vyšší. Takže lidé si chtějí kupovat stále stále více ryb a odkud eh, mají se ty ryby, ryby brát. Takže je to opravdu z nelegálního rybolovu. Některé lodi z Evropy také jsou pod, eh, plaví se pod neznámými pod vlajkami, které nemají příslušnou příslušnost. My si tedy musíme říkat, proč například eh, evropské lodi jezdí pod těmito eh, vlajkami cizích zemí. My bychom měli mít globální databázy rybolovných člunů, ale je skandální, že evropské lodi op opravdu se podílejí na nezákonném rybolovu a také jezdí po cizí vlajkou. Merci beaucoup, euh, Jabanian Jabrandi. Děkuji, pan Jabrandi. Děkuji, paní předsedkyně. Problém je, že zde hovoříme o plovoucím zlatě. Ale toto zlatě, zlato není někde ve Fortnoxu nebo v Evropské centrální bank, bance. Je prostě na otevřeném moři. Jedná se například o mečouny nebo o tuňáky. Jedná se o opravdu plovoucí zlato a proto zde pozorujeme takový nárůst nelegálního rybolovu. Jsem eh, velmi rád, eh, že máme příležitost eh, vyjádřit se ke zprávě výboru pro rybolov z našeho výboru. Tato zpráva nebo toto stanovisko by mělo upozornit, že tento problém je velmi naléhavý. Měli bychom hovořit o způsobu, jakým likvidujeme populaci v našich mořích a není zde pořád žádná politická vůle nejen venku, ale ani uvnitř Evropské unie něco proti tomu udělat. Samozřejmě máme globální problém s regionálními rybolovnými organizacemi, které nefungují dobře, neexistuje zde žádné provádění zákonů, země nejsou ochotny udělat nic jiného, než jen hájit svůj průmysl, takže je zde obrovský problém s vymáháním dodržování pravidel, která existují, ale pak jsou i situace, kdy žádná pravidla nejsou a to je ten problém. A jakou důvěryhodnost může mít Evropská unie, když spolupracuje s operátory na legalizaci nelegálního rybolovu, třeba tuňáka. Například Španělsko každý rok eh, dvakrát až třikrát eh, překročí svou kvotu. A to jsou problémy, jimž čelíme v oblasti rybolovu. A já se opravdu těším eh, na návrhy komise, které budou předloženy za několik měsíců. Já myslím, že bychom měli vydat opravdu silné stanovisko, Děkuji Aně za to, co předložila. Vím, že měla opravdu velmi malý prostor, velmi omezený prostor. Já se opravdu těším na to, že jí pomůžu ještě zesílit a posílit tuto zprávu. Samozřejmě kontrola je velmi důležitá, potřebujeme také velmi zvýšit transparentnost v sektoru, o kterém zde hovoříme. Děkuji. Děkuji. Děkuji, κυρία Πρόεδρε to Děkuji, paní předsedkyně. Téma, o kterém hovoříme, je velmi důležité. Ve hře je toho opravdu spousta. Lidstvo se vrhlo do závodu, kdy jde o to získat eh, co nejvíce živočišných proteinů, živočišných bílkovin a je ochotna udělat eh, cokoliv pro získání těchto živočišných eh, bílkovin. Máte třeba průmyslová odvětví, která drtí ryby na rybí moučku a potom se tato rybí moučka ocitne v žalucích eh, přežvíkavců a nakonec potom ve formě stejku na našem talíři. Vidíme, že to má opravdu velký dopad i na nás, na naše stravovací návyky. Já bych vás chtěl upozornit na bod číslo 3. Je důležité na tomto bodě opravdu trvat. Hovoří se, o tom, hovoří se zde o tom, že je třeba bojovat proti nelegálnímu rybolovu, Ať už se jedná o nelegální rybolov, eh, praktikovaný plavidly plujícími pod evropskou vlajkou či pod vlajkou třetích zemí. V každém případě je nutno dodržovat pravidla. To znamená, že bude třeba upozornit eh, na lodi, označit lodi plavidla, která provádí nelegální rybolov. Tyto lodi bude třeba kontrolovat a dokázat, zda ryby, které jsou uloveny, byly uloveny legálně či nelegálně. jasné, že členské státy v této oblasti nedodržely své závazky já bych chtěl, aby nás komise prostřednictvím zodpovědného generálního ředitelství diskutovala nebo informovala o tom, jakým způsobem to probíhá, abychom mohli reagovat. Děkuji. Předám slovo paní Sabin Wills, ale ještě předtím bych ráda přivítala delegaci ze švédského parlamentu, která právě dorazila. Vítejte mezi námi, abyste se tedy zúčastnili tohoto závěru naší schůze. Sabine Wills. Děkuji. Na celém světě eh, je každá pátá ryba, která se dostane na, na talíř, ulovena nelegálně. To jsou údaje organizace Greenpeace. Eh, legislativa proti nelegální rybolov to existuje teprve od roku 2010, ale uplatňuje se pouze v málo zemích. Eh, na celém světě je obrat z nelegálního rybolovu více než 10 miliard eur, takže jde o velké peníze. Problém je zejména se zeměmi, které nabízejí tzv. levné vlajky, protože zpravidla tyto země nepodepsaly žádné mezinárodní rybářské dohody a nemusí tedy dodržovat žádné kvóty. Tyto země potom nabízí možnost každé rybářské firmě obcházet přísná pravidla eh, její vlastní zemi a pravidla mezinárodních dohod. K návrhu stanoviska paní Rosbach bych ráda udělala několik konkrétních připomínek, navrhla několik opatření. Eh, země, vlád, vlády zemí mají možnost zakázat eh, tyto země takzvané levné plavky, vlajky, zakázat tedy těmto lodím, aby eh, plavali, vplouvali do jejich přístavů. E, dále. To je dobrá věc a měli by se to prosazovat. A dále potřebujeme vysledovatelnost veškerých produktů od sítě až na talíř. A to požaduje detailní dokumentaci dodavatelského řetězce. V Evropské unii e, máme odpovídající zákon od e, ledna 2010, ale není prováděn. Rovněž je důležité, aby spotřebitelé byli schopni eh, pomocí lepšího označení produktů zjistit, odkud produkt pochází. Dále je dobré, aby se byl um, monitorovací systém pomocí satelitu a aby tímto způsobem se celá situace monitorovala. Děkuji. A poslední řečník k tomuto tématu je paní McEwan. Um, Paní předsedkyně, já nejsem odbornicí na toto téma, ale když jsem si vyslechla kolegy, tak to vypadá jako eh, velmi závažné téma. Máme zde někoho z komise? Ano, tak by mě zajímalo, jak eh, široký je problém tak těch takzvaných levných vlajek a jaká opatření přijala komise, aby tento problém vyřešila, protože mně se zdá, že to je součást toho problému proč se námořní politika nezabývá těmito věcmi. Například eh, pokud jde o pracovníky na eh, trajektech a přívozech, nikdo se na to nedívá, nikdo se tím nezabývá. Jedná se o lidi, kteří jsou zcela vykořišťováni na našich mořích. Mě by zajímalo, zda už se na to komise dívala a co jí brání udělat něco, aby se tento problém skutečně vyřešil. Já vím, že je to velmi obtížné, protože zde máme zprávu od eh, výboru pro rybolov, která zatím ještě nebyla vydána. My bychom se měli zaměřit na praktické záležitosti, které přinesou změnu. Děkuji, paní McEvan. Já jsem chtěla předat slovo panu Jean-Pierre eh, Veržinovi z DG Mar jen bych ho poprosila, aby byl co nejstručnější, protože máme před sebou ještě dva body na pořadu jednání. Nejsem si jistá, zda se nám podaří oba dva tyto body probrat. V každém případě buďte prosím stručný. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval všem řečníkům, kteří se vyjádřili k tomuto tématu. Svědčí to o tom, jak vážně bere tento výbor problematiku spojenou s nelegálním rybolovem a to tež platí pro komise, kterou znepokojuje, jak malý pokrok byl udělán na celosvětové úrovni poté, co byla přijata v roce 2007 umluva o boji proti nelegálnímu rybolovu. Toto nařízení, které vstoupilo v platnost od 1. ledna 2010 platí na všechny úlovky ve všech námořních oblastech bez ohledu na to, pod jakou vlajkou je tento rybolov eh, uskutečněn a bez ohledu na to, jaká je národnost rybářů. A platí to i pro komunitární rybáře. Všechny věci, na které se zde upozorňovalo, ať už jde na slabiny nebo slabost regionálních eh, rybolovných orgánů nebo o lov evropských plavidel mimo naše vody nebo o užívání těch takzvaných levných eh, vlajek. Všechny tyto věci, všechna tato témata byla v tomto nařízení zohledněna. Cílem tohoto nařízení je prakticky celosvětově tento problém pokrýt. Říkám prakticky, protože je nutno, aby zde byl určitý vztah s Evropskou unii. Toto nařízení, které bylo přijato jako reakce na všechny pozorované problémy, bude mít dopad pouze v případě, když eh, i ostatní strany si uvědomí, že je nutno naléhavě bojovat proti nelegálnímu rybolovu a že je nutno tvrdě stíhat ty, kteří nelegální rybolov provádějí. Byla zde položena otázka na výsledky. Ano, tento, toto nařízení už přineslo své výsledky i přes problémy, které jsme zaznamenali, protože se proti tomu postavili některé třetí země, ale i proto, že i rybáři, a to i rybáři evropští, se k tomu stavěli dosti zdrženlivě. Říkám také, že je nutno zintenzivnit spolupráci při potlačování nelegálního rybolovu a při provádění tohoto nařízení. A opakuji, toto nařízení bude efektivní pouze v případě, kdy bude dodržena spolupráce na úrovni OSN, na úrovni FAO a také v případě, kdy i třetí země přijmou tak tvrdá opatření. Děkuji. Paní Rozbach, eh, mám informaci o tom, že je možno odložit. Eh, už se bude hlasovat 12. čtvrtý a na plenárním zasedání až v červnu. 2011, nicméně bude možno odložit, pro někud posunout lhutu předkládání pozměňovacích návrhů a tím pádem by se nám v podstatě celý ten harmonogram trochu posunul. Mohu prosím? Chtěla bych eh, ještě na závěr eh, k celé diskuzi ještě něco podotknout. Komise říká, že již máme dobré výsledky. To bych tedy ráda viděla nějak detailně, než, to budu, než tomu budu moci uvěřit. Já v Dánsku vidím, že se tam dosáhlo dobrých věcí u některých rybářů, totiž u těch, kteří eh, provádí čestný rybolov. takové to. takovýto rybáři jsou ochotní, aby na jejich plavidle byl systém GPS, který přesně ukazuje, kde právě loví. Já jsem sama hovořila s několika rybáři, oni říkali, to je skvělá věc, protože potom nemůže nikdo přijít a e, obvinovat nás toho, že provádíme nelegální rybolov. Takže oni to dělají velice rádi a myslím si, že právě to by mohlo být řešení pro budoucnost. A navíc chci říci samozřejmě, že je pravda to, že se zde loví, tak říkajíc, zlato z moře. A ryby, které jsou vyloveny nelegálně, tak tyto, tyto ryby se nespracovávají pouze v rybí moučku. Z rybí moučka se dělá zejména z malých kusů ryb, které by se normálně vyhodily. Takže chci říct, že mečouni a tuňáci to je opravdu zlato. A právě tyto ryby se často loví nelegálně. A chci říci, že ty E, to zařízení pro rybáře tak drahé, že rybář prostě musí e, nalobit více ryb, než vůbec smí, aby mohl zaplatit svou loď, e, svá rybolovná zařízení. A ono je v podstatě jedno, jak velká jsou ta oka v těch sítích, protože pokud se síť vytáhne z moře, tak se vytáhnou veškeré ryby. i ty malé ryby jsou spolu vytaženy a, a oni, i když by teoreticky prošli těmi okamy, tak eh, stejně k tomu nedojde a dojde k tedy k eh, tomu, že jsou zachyceny veškeré ryby. A já chci opravdu zdůraznit, že musíme chránit ryby a že je to opravdu skandální, že, se, že neustále dochází k takovému velkému objemu nelegálního rybolovu. Já doufám, že mě všichni podpoříte tak abychom měli opatření a zavedli sankce pro ty, kteři, které dopadneme jaksi přímo na, na místě činu, příčinu. Ano, já si myslím, že všichni podpoříme tuto zcela legitimní žádost. A je jasné, že pokud se nám nepodaří prosadit rybolovné kvóty a pokud se každý bude dělat, co chce, eh, tak eh, bude situace pro ty čestné rybáře zcela neudržitelná. Nyní přistoupíme k otázce, která se týká programu na podporu rozvoje integrované námořní politiky. Je to stanovisko pro dopravní výbor, který je příslušný v této otázce. Já jsem sama zpravodajkou pro toto stanovisko, takže vám velmi stručně k tomu něco řeknu a potom zahájíme rozpravu v tom zbývajícím čase proč eh, toto nařízení a proč vám navrhuji, abychom jej podpořili. Zatím tedy financování rozvoje integrované námořní politiky není dlouhodobě roz... zajištěno. Vychází pouze z finančního nařízení, který počítá se dvěma věcmi. Pilotní projekty a přípravné akce. Není zde financování ze střednědobého ani dlouhodobého hlediska. Není to tedy životoschopné a ve složitém rozpočtovém kontextu hrozí, že bude námořní politika zbavena veškerých finančních prostředků pro zbývající část finančních výhledů, to znamená 2011 až 2013. Komise tedy navrhla toto nařízení a já si myslím, že ji musíme přivítat. Návrh komise je tedy skromný. Je to 50 milionů euro, není to nic moc. Ale je to na dva roky a já si myslím, že v současném kontextu je to rozumné, pokud eh, přijmeme to, že je to strop, který bychom, nebo tedy, eh, že je to práh, který nemůže být překročen směrem dolů. To už by opravdu nic jiného nezůstalo. Je to tedy rozumné v současném kontextu. Je to částka, která nemůže být rozhodně ponížena. Ve stanovisku, které předkládám, chci podporovat projekty v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání a mládeže a chci rozvíjet především informační programy pro mládež na všech úrovních škol. To znamená, nejednalo by se pouze o vysokoškolské vzdělávání, ale i o nižší stupně. Snažím se také vyjasnit cíle tohoto programu. Stanovisko navrhuje, aby mezi těmito cíly byla ochrana trvalého využívání pobřežních a námořních zdrojů, trvale udržitelný rozvoj a rozvoj strategií podle e, mořských e, pánví. To si myslím, že je zajímavá věc. Tímto způsobem bychom měli pracovat eh, u takzvaných eh, rozvodí, stejně jako pracujeme podle povodí. Měli bychom také doplnit specifické cíle. Poslední bod komitologie. Eh, není to přímo obsaženo v mé zprávě, ale zamýšlela jsem se nad pozměňovacím návrhem, který by se týkal eh, ročních pracovních programů podle článku 7. Tyto programy by měly obsahovat jasné priority já si říkám, do jaké míry by měly být eh, přijaty v rámci nového nekonzultativního postupu. Já si myslím, že bylo třeba zaručit eh, koherentnost eh, mezi iniciativami členských států a Evropské unie. Budu diskutovat o tomto bodu s panem Kumucakosem, který je zpravodajem v příslušném výboru. Tento program nebo tento, toto nařízení počítá s těmito ročními programy. Myslím si, že by to bylo užitečné. K tomuto poslednímu bodu tedy ještě nemám konkrétní změní, ale myslíme, že jsme na stejné vlnové délce se spravodajem. Já jsem vám v podstatě řekla vše, co jsem chtěla k tomuto tématu. Toto stanovisko by tedy mělo být skromné, k tomuto tématu, které je důležité k tomu, aby námořní politika mohla i nadále existovat. Teď dám tedy slovo těm, kteří o něj požádali. Ačiū, ponė pirmininkė, tai tęsiant šitą jūrinę temą, e, ilgai netruksiu. Pane místo předsedkyně, e, budu stručná. Chci říci, že návrh komise je sice skromný, ale jde velice do hloubky a obsahuje celou řadu důležitých věcí. Nejdříve je třeba hovořit o vědě a o výzkumu. My souhlasíme s tím, že situace na mořích se zhoršuje a proto je důležité, abychom tomu věnovali pozornost a celé to prošetřili. Já vám blahopřeji jako paní zpravodajce. Líbí se mi vaše pozměňovací návrhy, líbí se mi to, co říkáte o výzkumu, o energiích z obnovitelných zdrojů, o odlehlých regionech, o výměně osvědčených postupů. Myslím si, že co se týče zdrojů znečištění, tak zde se soustředíme, soustředujeme zejména na dopravu a e, těžbu ropy, ale bylo by třeba hovořit i o dalších problematických zdrojích znečištění, například třetí země a tak dále. Je třeba e, zdůraznit, že chceme vyslat signál v tom smyslu, že i třetí státy, tedy státy, které nejsou členy EU, by měly doplňovat společné závazky. Finanční mechanismus je ožehavé téma, i v komisi zatím, komise se na tom neschodne zatím, proto by bylo dobré, aby se komise co nejdříve shodla. A dále je třeba hovořit o zranitelných zónách a Natura 2000 a rovněž by je třeba podporovat biorozmanitost v těchto chráněných oblastech. Děkuji a nyní má slovo Marita Úskok. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych vám ráda řekla, že si myslím, že je opravdu velmi obtížné pochopit, eh, že jsou zde ještě nezhody když se jedná o integrovaný přístup k námořní politice. Váš návrh, paní Lopáž, mně připadá dobrý. Komise nám říká, že je třeba využít určité částky, které jsou k dispozici nad rámec rozpočtu pro námořní politiku. Ale není to možné, protože máme příliš málo peněz. A je třeba, aby se něco stalo. Bylo by třeba, abychom rozpočtové prostředky ještě přehodnotili, ale jinak nám to přijde v pořádku. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Je jasné, že jste k tomu přistoupila ambiciozně jako zpravodajka k tomuto stanovisku našeho výboru, aby se vylepšil stávající text. Ale já si myslím, že návrh komise rozhodně není vyvážený, že má k tomu daleko. Pokud jde o klimatické změny a o roli moří pokud jde o boj proti klimatickým změnám, pokud jde o ochranu ekosystému a jejich správnou zprávu, tak eh, to vše by mělo být eh, touto záležitostí pokryto. Je to i otázka kombinované dopravy. A přesun dopravy z pevniny na moře. Aniž bychom hovořili o emisích. Samozřejmě, chceme vědět, kolik peněz zde bude k dispozici, ale také jakým způsobem budou tyto zdroje využity. My bychom chtěli, aby Fond pro regionální rozvoj a další fondy se do toho více zapojili, ale aby se do toho více zapojili také všechny zainteresované strany, aby bylo v následujících letech dosáženo optimálního výsledku. Je zde také otázka územního plánování. Je třeba více zdůraznit přístup k ekosystémům, je třeba vzít v úvahu cíle environmentální legislativy, především pokud jde o ochranu ekotopů, biotopů, ochranu ptactva. A je zde také směrnice o dopadech na životní prostředí, ale také rámcová směrnice o vodách. A je zde také otázka boje proti znečišťování pobřežních vod. A také otázka vztahu se společnou zemědělskou politikou. O jejíž eh, blízké budoucnosti se teď diskutuje. A musíme také více odkázat eh, na to, co se dělá v kontextu rybolovné politiky. Je třeba více hovořit o správných postupech a také je třeba analyzovat dopady různého jednání na moře a pobřeží. Je třeba také více zohlednit bezpečnost. Námořní bezpečnost a bezpečnost mořského prostředí. Děkuji. Oui, monsieur Stevenson. Pan Stevenson? Vy jste nepožádal o slovo? Ano? Ne? Paní Wills? Non plus. Taky ne? Děkuji paní Lepáš za váš návrh stanoviska. Je zcela nezbytné, aby Evropská unie chránila eh, námořní, námořní postor pomocí své integrované námořní politiky, aby v tom poprčila. Rozmanitost moří musíme ochránit, jen tak eh, můžeme za, eh, dosáhnout našeho cíle, aby moře zůstalo nadále strojem potravin a Eh, jaksi obživy pro mnohé lidi. Důležité je ochrana proti emisím síry a dalších znečišťujících eh, zdrojů. Důležité je, abychom měli udržitelný ekologický rozvoj hospodářství na pobřeží v oblastech rybolovu a cestovního ruchu. Eh, chybí tam opatření orientovaná na praxi, která by zabránili přílišnému rybolovu, například eh, eh, oblasti, kde se mohou ryby roznočovat, Dále monitoring, vysledovatelnost a kontroling v rybolovu se musí zlepšit, aby se zabránilo ne Ale ani mu rybolovu. Tak, jak vypadá návrh komise, tak aspekty ochrana moří v EU a využívání moří nejsou vyvážené. Eh, on ten hlavní zájem je na tom využívání a ne na té ochraně. A ta ochrana tam hraje jistou roli pouze v tom případě, že opět jde o to, jak nejlépe ta moře využít. Proto potřebujeme integrovanou námořní politiku, potřebujeme méně rybolovu mm, a méně znečišťování oceánů. To by měly být takové klíčové body evropské námořní politiky. Děkuji. Děkuji, Anna Rozbach. Eller rettere sagt, tusind tak, Corinne. Du har gjort en flot Děkuji, děkuji, Korin. To opravdu je skvělá práce, kterou si vykonala. Souhlasím s řeckým kolegou. A totiž v tom, že mořské prostředí a také životní prostředí jako takové spolu velice těsně souvisí a proto se chci zeptat, jak to vypadá s rozdělením pravomocí mezi EU, členskými státy, regiony a obcemi. Kdo má zodpovědnost za co? Možná, že by mi na toto mohla odpovědět komise. Ano. E... Děkuji, ano. Paní Beniny za komisi. Uh, Děkuji, paní předsedkyně komise velice děkuje za rychlost, jak rychle bylo toto stanovisko zpracováno, protože integrovaná námořní politika je politika, která je velice důležitá. Proto potřebujeme vaši podporu, jestliže máme udělat krok před. Pokud se týče integrované námořní politiky, pak si musíme uvědomit, že se jedná o průřezovou politiku. My nechceme nahrazovat sektorální politiky, my chceme dodat hodnotu k sektorální politice a chceme zabezpečit synergii a vazby a synergický rozvoj těchto politik, protože tyto politiky se týkají moře. A toto nás přivádí uvádí k typům akcí, které hodláme financovat v následujících dvou letech. Jsou to především akce a opatření, které jsou pokračováním našeho jednání. My zvyšujeme naši informovanost a také pokračujeme v dalších opatření. My postupujeme velice skromně, střízlivě, ale my myslíme na vyšší cíle, myslíme na konference, testy, na združování informací a na to, že pokročíme také v průřezových nástrojích, protože my například přesně chceme znát eh, trvalé udržitelné akce a za druhé také je zde důležité plánování na námořní a mořské oblasti a potom také za třetí je to monitorování lidské činnosti na moři. Děkuji vám za vaše návrhy. Jedna poznámka. Vaše návrhy týkající se vzdělávací iniciativy jsou důležité. Já si myslím, že je můžeme již nyní začít provádět, i když nejsou uvedeny v návrhu, protože slouží hlavnímu cíli a to je zaměstnanost a také průřezová vzdělanost. A jde zde především o dosažení růstu. Takže děkuji vám a ráda zodpovím veškeré vaše otázky. Děkuji. A děkuji i všem kolegům za návrhy a komentáře. Jak vidíte, je 18.30, takže se bohužel nemůžeme věnovat otázce provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. To je škoda, protože položené otázky byly velmi zajímavé, ale bohužel je půl sedmé a náš pořad jednání byl velmi nabitý, takže nemůžeme tyto otázky už dále projednat. Já se omlouvám svým kolegům i zástupcům komise, kteří přišli, aby zodpověděli naše otázky. Sejdeme se zítra ráno.